Bien, Drahí kolegové, navrhuji, abychom se okamžitě pustili do našeho 17. bodu programu. Sice budeme mít slyšení, které je velmi důležité pro výbor. Je to slyšení ohledně Evropského sociálního fondu. A bude to vlastně úvod na téma budoucnosti tohoto fondu. Budeme tady mít analýzu úlohy a dopadu Evropského sociálního fondu a budeme mít na mysli budoucí iniciativy, které bude mít komise v budoucnosti v této oblasti. Děkuji našem třem hostům, že jsou mezi námi. Rychle jim předám slovo, ale předtím, než to udělám, bych chtěla pouze připomenout harmonogram který jsme přijali, protože organizujeme toto slyšení ve dvou částech. Dnešní část, která bude expertní, bude to slyšení, které bude doplněno druhou částí slyšení 1. února příští rok. A hlavní úlohou tohoto druhého slyšení bude hovořit o sociálních partnerech. Předtím, než předám slovo našim hostům, bych si dovolila předtím, než bude hovořit naše zpravodajka Pascal Gruny, uvést velice stručně tuto diskuzi a pak každý expert bude mít přibližně 10 minut. Mohu mít pět minut, paní předsedkyně? Budu mít pět minut? Já? Ano, říká paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové, dámy a pánové. Dvě usnesení Evropského parlamentu ze 7. října jsou dokladem velkého zájmu Evropského parlamentu, Evropský sociální fond a o budoucí politiku soudržnosti EU. Ale mnoho otázek zůstává ještě nedořešených a proto mám velkou naději v souvislosti s touto výměnou názorů s našimi experty a doufám, že budeme moci soustředit relevantní informace, které pak zohledním při přípravě budoucí zprávy ohledně ESF. V současném ekonomickém kontextu musíme mít výkonné nástroje, abychom realizovali strategii 2020. 75 plné zaměstnanosti 2020, to je skutečně náročné číslo. A nesmíme tedy rozptýlit naše snahy. Sociální fond je vlastně první a nejstarší nástroj ve prospěch zaměstnanosti v Evropě. Musíme tedy věnovat veškeré naše úsilí z legislativního hlediska zlepšení, zviditelnění tohoto Evropského sociálního fondu, neboť eh, musíme zajistit plnou efektivitu tohoto nástroje. Od února výbor vytvořil eh, pracovní skupinu, kterou řídím ohledně tohoto fondu a máme neustále kontakty s Evropskou komisí za účelem výměny názoru. Jaké jsou v současnosti otázky, na které musíme být bdělí? Eh, lednu minulého roku byla konference dvou dnů organizovaná komisí ohledně budoucnosti fondu. Paní předsedkyně a já sama jsme se účastnili této akce. Tak, jak bylo uvedeno, existuje také usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti ESF, kde se hovoří o příslušných kritériích z hlediska specifičnosti tohoto fondu, to je velmi důležité. Zítra komise vypracujeme nebo zveřejní pátou zprávu ohledně soudržnosti. To je velmi důležité. Dnes jsem trochu zklamána. Já jsem doufala, že budeme mít tuto zprávu poněkud dříve, že ji budeme moci začlenit do dnešní diskuze. Samozřejmě, že vstup lizabonské smlouvy platnost také eh, změnil situaci, protože Evropský parlament je spolu rozhodujícím faktorem z hlediska tohoto fondu. Jistě jste pochopili, že zásadní diskuze by měla být provozována Evropským parlamentem musíme se podívat na návrh legislativního textu, který by měl být přijat v půlce 2012 do té doby. Musíme se snažit zúčastnit se velmi aktivně této diskuze. Nesmíme zapomenout na finanční perspektivy, které musí zajistit to, že tento fond bude relevantním nástrojem a že bude mít k dispozici finanční částku, která bude odpovídat jeho úkolům. Musíme se zvláště zajímat o práci našich kolegů v komisi a musíme organizovat také spolupráci v rámci příslušných výborů. Co se týče rozpočtové zprávy 19. října, musíme říci, že tady jsme nezaznamenali velký pokrok. Není tam žádné číslo. Hovoří se tam pouze o tom, že je nutné vybavit eh, budoucí pracovní síly eh, příslušnými nástroji. Na závěr, dámy a pánové, bych chtěla hovořit o čtyřech bodech, které jsou zásadní podle mého názoru. Za prvé, Evropský sociální fond má podporovat zaměstnanost. Musí si ponechat toto poslání z hlediska sociální inkluze. Musí bojovat proti chudobě, samozřejmě a musí se snažit usnadnit přístup na trh práce. A ne naopak. Evropa potřebuje sociální tvář a Evropský sociální fond je proto příležitostí za druhé. Tento fond musí být efektivnější a jednodušší. Je velice důležité, aby v ekonomické krizi, kdy je tak vysoká nezaměstnanost v Evropě, rozpočtové prostředky eh, fondu musí být využity na 100%. Musíme mít kontrolu a musíme podporovat struktury, které, eh, které potřebují podporu z hlediska koncipování projektů. Za třetí, fond musí být faktorem, který se týká všech regionů, musí zapadat do kohezní a sociální politiky. Tato soudržnost se týká všech regionů, některých více než jiných. A proto musíme navrhnout vhodnější rámec, který bude reagovat na potřeby regionů a lidí. Regiony bez ohledu na jejich institucionální povahu, ať jsou autonomní, anebo ať jsou to soustředěné státní služby, musí fungovat jako příkazci z hlediska státních úřadů a jsou nejblíže vlastně lidem. Za čtvrté musíme využít přidané hodnoty Evropské unie z hlediska zaměstnanosti. Evropa musí sehrávat důležitou roli z hlediska zlepšení zaměstnanosti, boje proti vylučování, zvláště v tomto období krize a rozpočtových škrtů. Máme velké očekávání z hlediska Evropské unie, proto je důležité ponechat příslušné rozpočtové prostředky pro tento fond. Ale nezapomínejme na odpovědnost každého jednotlivého členského státu. Evropa nemůže veškeré břímě nést na svých ramenou. Dámy a pánové, důvody, které vedly k vytvoření tohoto fondu v 50. letech, jsou zde stále aktuální. Otázky, které si musíme klást, jsou následující. Jsou potřeby fondu stále stejné a proč nesplnil očekávání všech evropských občanů? Děkuji. Děkuji. Nyní dáme slovo našim třem odborníkům. Navrhuji, abychom nejdříve dali slovo panu Carlosi Tortuérovi, který je odpovědný ve Španělsku za řízení Evropského sociálního fondu. Pane Tortuero, máte 10 minut. Muchas gracias, eh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu. Dovolte mi, abych vás nejdříve pozdravil s jménem svých kolegů a naší státní tajemnice pro zaměstnanost na španělské ministerstvu práce chci říci, že podporuje všechny cíle Evropského sociálního fondu. Nejdříve chci poděkovat za to, že se mohu účastnit na tomto fóru. Je to pro mě velká radost, že mohu přispět svým dílem k diskuzi o budoucnosti ESF. Od svého založení je tento fond hlavním finančním nástrojem Evropské unie. Investuje do lidí, což je důležitý nástroj z hlediska integrace Hluboká ekonomická a sociální krize, ve které se nacházíme, vede k tomu, že ESF eh, e pomáhá lidem, kteří mají potíže, integrovat se do pracovního života a najít místo. Španělsko patří ke státům, které profitovaly z politiky k soudržnosti přes strukturální fondy nejvíce a také máme velkou potřebu, pokud jde o vzdělání. Nazbírali jsme mnoho zkušeností a to může být základem pro to, aby se budoucnost ESF vytvářela lépe. Pokusím se představit některé myšlenky, které by mohly tuto diskuzi obohatit. Za prvé, návaznosti na otázky, které tu zazněly, viditelnost, podpořit viditelnost ESF, snížit chudobu, snížit nezaměstnanost, lepší vzdělávání, lepší služby, vzdělávání pro zaměstnání, to jsou témata, které, která budeme muset dále rozvíjet. ESF musí při této změně hrát důležitou roli s ohledem na zkušenosti, které má s ohledem na všechny zúčastněné strany přispět k aktivní politice zaměstnanosti. ESF musí pomoci těm lidem, kteří jsou na to nejvíce odkázáni a musí podpořit také strukturální změnu, která odstraní nerovnosti, tak, abychom eh, měli podporu pro dobře vzdělané evropské občany. Je to otázka identifikace nových inovativních praktik. Jednou z možností, eh, kterou bychom tady mohli zjistit a proskoumat, jsou lidské zdroje a nebo inovace při tvorbě budoucích inovativních programů. Dámy a pánové, další klíčová otázka budoucnosti je zpráva na různých úrovních. Je jasné, že rozhodující je teritorium, tedy lokální kontext pro uživatele. Úspěšná zkušenost eh, místních orgánů v iniciativě Equal je podnět, tak aby bylo možné zajistit, aby se zohlednili lokální specifika a zapojili skutečně všichni, kteří to potřebují. Myslím, že je třeba najít rovnováhu mezi strategickou strukturou, je třeba jednat, konat, zjistit, co chce trh a umožnit také lokálním orgánům a úřadům, aby dělali tu politiku, která bude ku prospěchu těch, kteří to budou na místní úrovni užívat. Je třeba trvat na tom, aby se postupovalo z dola nahoru a z hora dolů. Nesmíme zapomínat na to, že eh, témata, se kterými se tady setkáváme, jsou komplexní. To znamená, že ty politiky musí být celostní, musí zahrnovat vzdělávání, školení, hledání pracovního místa, ale také například stavbu bytů. Je třeba eh, uvědomit si, že tento velký fond eh, se doplňuje také s Evropským regionálním fondem. Dámy a pánové, mým cílem je zlepšit tuto spolupráci. Nechci integrovat oba fondy do jednoho, protože každý z nich má své úkoly a doplňují se navzájem. Je třeba, aby pracovali tyto fondy samostatně a současně eh, se podíleli na společných projektech. Sociální fond musí eh, zkoumat synergické efekty, je třeba, aby je zdůraznil, je to program Progress a další finanční nástroje. Je to důležité nejen pro management, tato komplementarita, ale je to důležité i při realizaci. Další velký úkol ESF je, aby zlepšil svoji, aby se lépe zviditelnil. Je to otázka zlepšení života milionů lidí. A například eh, v Albánii jsme se snažili a výsledky už se ukazují. Podle Eurobarometru jsme třetí zemí, která nejvíce přispěla k viditelnosti ESF. Je to otázka cílů ESF, kofinancování a i přesto stále ještě hledáme opatření, jak zlepšit komunikaci s médii, jak spolupracovat se zastoupením Evropské komise ve Španělsku. Eh, je to evropský projekt a eh, implikuje to také to, že tyto hodnoty jsou důležité pro ty, kteří mají pomáhat. Další. Otázka kontrolního systému s orientací na výsledek. Lze ho zavést? Management nebo zpráva Evropského sociálního fondu zatím jede e, na základě administrativy a kontrol, tak aby bylo jasné, že peníze se vydávají transparentně. V současné situaci je možné, že ty lhůty budou příliš dlouhé a e, dotkne se to milionů lidí, zejména v těch, kteří jsou sociálně vyloučeni pracujeme na tom, musíme zabránit tomu, abychom se e, nezadusili e, kontrolou a na druhou. Potřebujeme jednotnou interpretaci předpisů, tak abychom zabránili rozporům a tím usnadníme práci jak managementu, tak také kontrol. Je jasné, že dopady a účinky ESF eh, jsou musí být měřitelné komplexněji a také informace pro veřejnost musí být komplexnější. Je třeba uvažovat o tom, že potřebujeme větší efektivitu a proto musíme přesně vědět, jaké dopady ESF má Musíme se postavit za svoji odpovědnost, například pokud jde o dosažení verifikovatelných cílů, tak aby bylo jasné, že životní situace lidí se po těchto opatřeních zlepšila. Důležité je, aby podpory šly přímo ku prospěchu uživatelům, příjemcům a proto je třeba programy strukturovat pružně tak, aby bylo možné zajistit přístup pro příjemce k těmto programům tak, aby platby mohly rychle jít. Koordinace sociálních partnerů, jak funguje tato, toto partnerství v ESF, inovace a sítě na regionální, národní a evropské úrovni musí vést k tomu, že naše systémy zaměstnávání a vzdělávání a také systémy integrace se přispěním všech zlepší. Ve, Španělství, eh, ve Španělsku má partnerství stále věč, velký význam. Jde o to, aby občanská společnost, eh, zúčastněné strany a také veřejné prospěšné organizace se zúčastnily diskuze. Zkušenost Evropské sítě ukazuje, že eh, transnárodní kooperace je možná a může přispět k vyřešení problémů společných pro některé státy, například Euroroma. Španělsko předsedá v této síti, aby se zajistilo, že eh, občané že Romové se zaintegrují do společnosti a my jsme tady udělali velmi dobré zkušenosti a i docílili úspěchu a vytvořili jsme politiku pro integraci této skupiny obyvatel v Evropě. E, další směr, který můžeme jít, je boj proti diskriminaci. Snažíme se tady o to, abychom zlepšili situaci těch, kteří jsou v největších potížích Spolupracujeme zejména s veřejně prospěšnými, prospěšnými organizacemi, které jsou přímo na místě a chápou a rozumí eh, situaci těch dotčených osob. Pokusíme se také o to, abychom vypracovali opatření pro ty, kteří je nejvíc potřebují, kteří nejvíce trpí a kteří mají nejhorší perspektivu. I to je typický prvek Musíme skombinovat všechno, musíme udělat takový mainstreaming a proto je také důležité, aby parlamenty, Evropský parlament, národní parlamenty, vlády, sociální partneři se do tohoto procesu zapojili. Musíme si stanovit ambiciozní společné cíle a musíme zajistit, abychom eh, pracovali koherentněji, tak abychom mohli následně udělat také evaluaci a orientovat se na to, co jsme si vytyčili. Krize a nezaměstnanost a budoucnost ESF. Strategie 2020 to je rozhodující krok EU s tím směrem, aby ESF eh, byl důležitým budoucím nástrojem. Je důležité eh, podívat se na potřeby lidí, kteří patří k rizikovým skupinám. Je důležité zjistit, kdo je odkázaný na eh, pomoc a podporu z ESF a důležité je, aby abychom měli lepší transparentnost, jasné výsledky, zlepšili koordinaci, abychom zjednodušili před priority, abychom si je stanovili. Musíme postupovat tak, abychom měli zajištěnu průhlednost, abychom kontrolovali také opatření, abychom věděli, jakým způsobem může ESF situaci lidí skutečně zlepšit. To je asi to nejdůležitější z hlediska budoucnosti evropských občanů. Děkuji ještě jednou, že jsem tady mohl promluvit. Pokud máte otázky, jsem k dispozici. Děkuji mnohokrát. Nyní bude hovořit pan Mark Garse vy vlastně představujete dvojí expertízu, jednak z hlediska četných združení, které se účastnily zvláště na programu odborného vzdělávání. A zároveň jste autorem mnoha děl, mnoha článků, a jste tudíž eh, velmi povolanou osobou, abyste nám vysvětlil, jak bude fungovat ESF v budoucnosti. Máte 10 minut. Paní předsedkyně, děkuji za toto představení. Velice skromně vám předložím několik návrhů vám a všem členům tohoto ctěného parlamentu. Já jsem rozdělil svoji prezentaci na pět bodů. Jednak eh, vycházíme z toho, co představuje Evropský sociální fond, byl starý a budeme se zabývat samozřejmě cílem eh, do roku 2020. Je tady samozřejmě nutnost vypíchnout období 2008-2009, kdy je nutné bojovat proti stahování do národních eh, hranic a zlepšovat tedy ekonomický motor v souvislosti s tím, co se odehrálo v bankách. Takže zde dochází k určité ztrátě důvěry a také ztrátě víry v porovnání s touto evropskou velkou výzvou a s tímto evropským snem. Proto, aby se zvýšilo operativní zviditelnění ESF, požadujeme silný politický akt. Ale musíme ho doprovázet silným prohlášením, eh, tak jako bylo například Lizabonské prohlášení ve své době, tak abychom ESF propojili případně také s agendou na budování evropské unie, která bude sociální, kde bychom se opírali o evropský sociální základ. Zní to silně, když to eh, takto říkám, ale podle mého názoru by to mohlo představovat krok vpřed eh, v porovnání s touto výzvou. Dále předpokládáme, že se rozšíří úloha SF a jeho působnost. Tento fond v rámci různých eh, útvarů může vygenerovat nové formy, nové iniciativy, zvyšování individuální odpovědnosti a může podporovat podnikatelského ducha, šířit uh, kulturu zaměřenou na výsledky a vzdělávat také jiným způsobem. Tím, že jednotlivec by se stal eh, zodpovědnou osobou, která rozhoduje o svém osudu. Musíme podporovat inovativní výzkum, eh, také z hlediska nových forem vzdělávání, coaching, e-learning a praktické přizpůsobování dále psychosociální adaptace a podpora eh, duševního zdraví. Třetí návrh by mohl spočívat v tom, že bychom více zapojili podniky do vzdělávání v samotném podniku. Bylo by to vzdělávání na klíč v rámci jednotlivých pracovních eh, zařazení. Musíme vycházet zřejmě ze zkušeností jak ze zdola, tak ze zhora a napojit to na nové technologie. Chtěl bych znovu hovořit o psychosociální adaptaci v rámci ESF. Proč o tom chci hovořit? Je to proto, že konstatujeme, že tady máme populaci, která je charakterizována určitým syndromem stahování se z profese, počínaje určitým věkem. A odbory v podnicích eh, musí řešit otázky předčasných odchodů do důchodu a konstatujeme, že zde dochází k určitému druhu deprese z hlediska mm, obtížnosti prací. Jakým způsobem toto řešit? Mohli bychom najít určité formy profesní readaptace tak abychom eh, přesměrovali tento vývoj z hlediska sociálního a profesního. Takže vás vyzývám, abyste se zamysleli nad touto oblastí. Sociální ekonomika může být také nositelem vytváření nových eh, příležitostí. Mám několik návrhů. Nejdříve vytváření takzvaných eh, sociálních podniků, které poskytují služby v blízkosti Eh, zde se nejedná o skutečné vzdělání, je to vlastně jakýsi odrazový můstek, jakási možnost seznámit se s určitými profesemi. Je to vyhrazeno pro eh, populaci, která je dlouho eh, bez práce. Druhý návrh je vytvoření permanentního podniku služeb v blízkosti občanů na základě kohezní politiky. Takže zde by se mohl propojit ESF eh, s sociální kohezí na samotném místě. A pak je tady třetí odvážnější návrh a sice navrhnout socioekonomický evropský koncept eh, v obecném zájmu s poněkud specifickým statutem, eh, tedy se skupení podniků v obecném zájmu. Jde o to, že dochází k fenoménu eh, šíření nezaměstnanosti z hlediska určitých cílových skupin. Eh, týká se to prakticky všech evropských zemí. Já jsem si to uvědomil v souvislosti s evropskými programy. Jak je to problém? Je to problém, s kterým se setkáváme jak u nás, tak eh, v zemích, jako je Polsko, Bulharsko a tak dále. Takže možná bychom měli navrhnout takový typ sociálního podniku, který by byl jakousi novou strukturou, kterou bychom se měli zabývat. ESF a Fond pro regionální rozvoj by mohly podporovat vytváření těchto podniků, těchto sociálních podniků a také snažit se o komplementárnost i územní orgány a nevládní organizace by měly být privilegovanými partnery při vytváření nových pracovních příležitostí, zvláště u těchto sociálních podniků v obecném zájmu. Eh, byl by zde eh, specifický statut, který by měl také mezi eh, oblastní nebo regionální smysl. Dále musíme posílit efektivitu ustanovení, fond, eh, ustanovení fondu a také napříč eh, celou ekonomikou. V rámci podniku, v kterém pracuji, jsme vytvořili koncepci sociální ziskovosti v úvozovkách. Ten termín rentability může vyvolat určitou eh, nevraživost. Sociální rentabilita je v podstatě roční analýzou naplánovaných cílů na základě toho, co bylo v podniku stanoveno a týká se to služeb. Můj předřečník již uvedl, že nesmíme studovat pouze ekonomické ukazatele, ale musíme se zabývat také ukazateli prismatem sociálních dopadů, kvality života, která je zlepšena a také z hlediska solidarity a zapojení těchto výsledků do světových a evropských cílů. My jsme zvolili název, že ekonomika může být pouze sociální, vykřičník. Takže musíme analyzovat výsledky, to musí zvyšovat efektivitu eh, systémů, které zde existují a musí to být podporováno členskými státy a napojeno na ESF. Takže správné řízení sektoru služeb kolektivního užitku to je zaměření, které by ESF mohl podporovat. Bylo by dobré zajistit správné sociální řízení, navyšovat důvěru, což je nutné pro e, celkovou kulturu Evropy z hlediska efektivity a výkonnosti ve prospěch občanů. A bod 5. Ten nás vede k tomu, abychom se zmínili několika slova, slovy o sociálních partnerech. Sociální partneři, to je občanská společnost, pa parlament je výrazem občanské společnosti. Sociální partneři jsou také mm, zastoupeni Evropským a hospodářským výborem. Nicméně tito sociální partneři vytvářejí e, síť a strukturu, která může přenášet sociálně ekonomické projekty. Úlohy těchto partnerů by mohly být rozšířeny. Propojení by mohlo být užší eh, v napojení na ESF a socioekonomické cíle. Také bychom mohli navrhnout, aby občanská společnost, která je zastoupena nevládními organizacemi a která je velice často oslovována na, lokál, oslovována na lokální úrovni, aby byla také zastoupena na evropské úrovni v rámci jaksi obecného fóra nevládních organizací, které by eh, byly napojeny na ESF. To je pro mě velmi důležité, protože konstatujeme, že státy se uzavírají sami do sebe a tato tendence zde je patrná. Toto fórum by mohlo být napojeno na Evropský parlament nebo na ESF. Jaké poslání by mělo toto fórum nevládních organizací? identifikovat tendence a potřeby z hlediska zaměstnanosti, z hlediska sociální dynamiky, vyměňovat si názory, analyzovat, vytvářet jakési laboratoře z hlediska ekonomik a také přenášet zkušenosti partnerů z terénu a studovat tuto sociální Evropu napříč. Tato kultura napříč je pojmem, který bych chtěl zdůraznit v tom smyslu, že Evropský sociální fond není eh, nadnárodní v pravém slova smyslu. Eh, tento aspekt bychom museli hledat v jiných eh, projektech, takže Nebylo by neadekvátní, kdybychom do tohoto fondu zanesli některé aspekty transversální povahy, tedy povahy, která jde napříč. Mohli bychom regiony považovat za jakýsi základ, který je vlastně tím polem experimentů a výměn v tomto fóru. A teď závěr, několik slov. Je zřejmé, že ekonomická krize nás vede k radikalizaci eh, přináší radikalizaci vzhledem k větší, eh, většímu liberalismu, vzhledem k jednání odborů. Jde o to, že bychom tady měli mít střední cestu, sociální chartu, která by slučovala zájmy občanů, zaměstnavatelů a dalších partnerů a zvyšila by odpovědnost všech těchto aktérů. To je vše, co jsem chtěl uvést na toto téma. Děkuji. Děkuji za tyto návrhy do budoucnosti vzhledem k vašim zkušenostem. A nyní dáme slovo eh, třetímu hostovi, který přichází z Maďarska, pan Ištván Dante, který je poradcem maďarské sítě boje proti chudobě, zejména co se týče strukturálních fondů. Máte slovo na 10 minut. Děkuji vám za vaše pozvání. Děkuji za slovo. Jsem velmi rád, že zde mohu být přítomen. Ale je naprosto nemožné zhrnout takové téma do deseti minut. Já jsem se dlouze zamýšlel na, na přípravu na tuto prezentaci a přemýšlel jsem o tom, které hledisko bych měl upřednostnit zde který společný jmenovatel by byl nejdůležitější. A já si řeknu, že je to úloha trhu práce, který je nejvýznamnější. A je třeba nalézt eh, optimální prostředky zde v Evropě pro všechny, aby všichni našli své místo na trhu práce. A když uvidíme, když hovoříme o úloze fondu, tak eh, si klademe otázku, vlastně, jakou Evropu si přejeme, na co bychom se měli soustředovat, když se snažíme nalézt eh, tyto silné stránky. Co by měly jednotlivé podniky dělat? Komu bychom měli nejvíce pomoci? Hovoříme především o lidech. A Měli bychom se s nimi setkávat na trhu práce, myslet na ně a nemyslet eh, pouze na instituce. Ve filozofii strukturálních fondů se vše soustředuje na instituce. Nemyslíme na lidi, na děti, na rodiny. A kde bychom měli nalézat eh, ukazatele, kde bychom měli být neefektivnější, Měli bychom eh, počítat, kolik osob získá kvalifikaci, kolik jsme vytvořili pracovních míst a co jednotliví občané se naučili díky Evropskému sociálnímu fondu. A konečně zda se zlepšila zaměstnatelnost eh, těchto osob díky jednotlivým krokům. Také je třeba vědět, v které chvíli, v kterém časovém úseku bychom se měli zabývat touto otázkou. Možná na to není vhodná chvíle nyní. Měli jsme se tím zabývat před delší dobou. Konečně existuje určitý průsečík mezi rozvojem schopností člověka a existuje i hledisko, vlastně ve které fázi lidského života bychom měli investovat prostředky. Rozhodující jsou první léta života u dítěte a zde se vytvářejí předpoklady pro budoucnost i pro situaci na trhu práce. Takže čím více jsme schopni poskytovat služby rodinám a dětem, tedy zejména rodinám s malými dětmi, tím spíše tyto osoby budou schopny nalézat pružně práci na trhu práce. A usnaní to i následné strukturální změny neznamená to, že bychom měli přistoupit k segregaci. Je třeba podporovat nejen chudé, ale podporovat všechny rodiny s dětmi, ale je třeba zajistit rovné příležitosti těmto jedincům. A to také osobám, které jsou postižené, které jsou nemocné. Týká se to i menšin, romské populace, a když hovoříme o regionálních fondech, tak myslím, že sociální fond a regionální fondy by měly pracovat ruku v ruce. Co schází v tomto systému? Známe Atkinsonův systém a vlastně, co se týče vlády na všech úrovních, veřejné zprávy a státní zprávy, tak e, se starají o občany. A nemůžeme říci, že starost o občana je pouze na jedné dané úrovni, ale tato, tento zájem o občana by měl být všudy přítomný, měl být e, přítomen na všech úrovních, Samozřejmě instituce nemohou ovšem rozhodovat, protože pokud se jedná pouze o instituce, když se dostaneme na úroveň občana, tak vlastně z toho nic nezbývá. dochází k atomizaci pomoci a prostředků. Představme si krychly. Je to taková rubiková kostka, my to známe ve dvou rozměrech a když se chceme starat o ty nejzranitelnější skupiny, tak k tomu se vyjádřit můžeme. Pokud se chceme zabývat dopady, tak i zde dochází k hodnocení. A pokud chceme působit ve všech třech rozměrech, tak se nám to již nedaří. A zbývá spousta nepokrytých míst i u této kostky. Pokud jde o nevládní organizace, měli bychom vědět, kdo je poskytovatel, kdo je dodavatel. Není to jenom otázka dát co největší roli nevládním organizacím, protože mají méně zdrojů financování, ale podle rozpočtu státu víme dobře, že právě nevládní organizace mají nejmenší přísun prostředků. Takže pokud se budeme spoléhat na tyto organizace a budeme se snažit, aby lidé nacházeli své místo na trhu práce, tak v takovém případě budeme se muset snažit nalézt nejefektivnější cesty. A to bude, tak bude třeba používat využívat nevládní organizace, které jsou trvalé přítomny v terénu, které pomáhají občanům ze všech hledisek. Konečně je třeba mít dostatek eh, kapacit, je třeba také, aby existovala podpora, která by se stala povinnou. Zejména protože dochází k multiplikačnímu efektu u tohoto typu pomoci. Co se týče ESF, když se podíváme na celoevropské výsledky, tak tady můžeme hodnotit. Na druhé straně to také závisí na systémech, které existují v jednotlivých členských státech. A nakonec eh, není možné se zabývat fiskální politikou a oddělovat to od pomoci typu Evropského sociálního fondu, protože pokud scházejí nezbytné prostředky, tak eh, společné cíle mohou být libovolné, ale výsledky nebudou nikdy na stejné úrovni. A myslím si, že to zbývající sdělení je jednoduché. Musíme pomáhat osobám co nejdříve, optimálně využívat finanční prostředky za účasti všech myslitelných institucí, posílit jak plánování, tak realizaci. A musíme také přemýšlet o tom, co si přejeme a nepřemýšlet o tom, co již máme. Děkuji vám za vaši pozornost a ještě jednou bych chtěl poděkovat eh, síti proti chudobě, zejména organizaci, která se zabývá bojem proti chudobě dětí. My jsme nad tímto projektem mohli zabývat pět let. Děkuji a nyní dáme slovo kolegům, kteří o to požádali a potom se vrátíme zase k našim hostům. Nejdříve pan Frederik Darden a potom paní Schröter. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat těm jednotlivým expertům za to, že nás seznámili s jejich zkušeností z terénu. A jsem také mm, potěšen jejich přesvědčením a jejich nadšením ohledně toho, že se jedná o nástroj koheze a boj proti sociálnímu vylučování a chudobě což eh, pro mě je samozřejmé, ale myslím si, že to potvrzuje náš pocit. Chtěl bych se zmínit o dvou aspektech, které mm, se mi vrací zvláště z výboru rozpočtu. Nejdříve je to aspekt, který souvisí s diskusí ohledně budoucnosti víceletého finančního plánu. A to samozřejmě v rámci tedy speciální komise, která byla vytvořena na téma finančních perspektiv a také v rámci vyjednávání o rozpočtu na rok 2011. I to zapadá do spíše dlouhodobější logiky. V tomto rámci se zde hovoří o platnosti tohoto víceletého rámce 5, 7, dvakrát 5 let. A já myslím, že toto vše může mít vliv a může to souviset s víceletým plánováním strukturálních fondů. V této souvislosti bych rád věděl, jak se na tuto věc díváte. A také, jak tuto záležitost vnímáte v samotném terénu. Jak se díváte na víceleté plánování v terénu, jak to prožíváte, a možná by bylo dobré to propojit s některými názory expertů ohledně těžkopádnosti, kontroly a celého průběhu. Druhá věc se týká komplementarity mezi ESF a takzvaným globalizačním fondem. Někteří říkají, že se není komplementarita a že globalizační fond, pokud eh, se jaksi potvrzuje jeho užitečnost, tak je to svým způsobem jakýsi doplněk e SF. A mm, existuje zde určitá nespokojenost s účinností tohoto globalizačního fondu. Já myslím, že tady je komplementarita, určitá synergie. Jedná se o dva fondy, jejichž eh, jaksi užitečnost je odlišná. Na jedné straně jakási naléhavost spíše následně, v druhém případě je to spíše naléhavost ex ante, spíše strukturální povahy. Rád bych se seznámil s názorem expertů na doplňkovost těchto dvou fondů, ESF a Globalizačního fondu. Paní Štreter. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně. U tohoto komplexního tématu k tomu mohu doplnit jenom pár bodů. Myslím si, že v průběhu pracovních skupin a také ve výboru se podrobněji seznámíme s tímto mechanismem. Nejdříve, pokud jde o účinek a otázku, je jasné, že ESF nepůsobí jenom v regionech, ale také vůči osobám, tak je to strategicky vytvořeno. To je nesporné. Otázka, kterou si musíme položit, pokud je o budoucnost, to jsou dvě otázky. Jednak Doposud jsme příliš málo dbali na to, aby ESF se postupně redukoval, protože v konkurenci s EFRE, ve které se nacházel, to prostě nebylo možné a to ani z hlediska cíle, čili zvažujeme, zda to přenecháme členským státům i nadále, nebo zda tady sami vytyčíme linii. Druhá otázka v této souvislosti, jak působí ESF jako celek, jsou souvislosti s jinými fondy, ale tím mám na mysli EFRE, nikoli v CAF. Myslím si, že pokud jde o konvergenci, tak tam je rozumné dbát na to, aby fondy spolupracovaly a používaly se tak, aby bylo dosaženo maximálního výsledku. To, co máme v současném nařízení, tu doložku o překrývání je docela dobré, protože s ohledem na eh, oddělení mezi ministerstvy a jejich odpovědnostmi se toto nevyužívá. Otázka na španělského kolegu, zda to využívají a zda také je možné použít eh, mechanismy EFRE tak, aby se ten projekt skutečně zrealizoval pouze jednou, aby se nemusela podávat žádost na dvě ministerstva. Ve všech přednáškách postrádám to, že španělská strana to sice naznačila, ale neřekla k tomu nic podrobného. My máme v nařízení eh, požadavek na rozpočet na, po gender. Nevím, ale jestli se to využívá. A druhá diskuze, která byla a je, se týká otázky, jak e, IQ se e, zrealizovalo v rámci mainstreamingu. My jsme si leta říkali, že chceme mít tuto iniciativu znovu. Máme ji. Máme ji v nařízení. Je to v části 6, kde to je ale členské státy to prostě nevyužily. Takže si myslím, že to je fatální a je třeba zajistit, aby se tato část využila jak v opatřeních, tak také v cílových skupinách, tak také u těch, kteří eh, jsou garanty projektu. My jako parlament jsme za to léta bojovali a já si myslím, že je škoda, že se to nevyužívá a byl bych ráda, kdyby se k tomu všichni tři řečníci vyjádřili. Pokud je o článek 5 SFR, to je ta doložka o nevládních organizacích, tak eh, k tomu jsou různé zkušenosti a upřímně řeknu, že jsem zažila mnoho věcí a mnoho způsobů, jak se využívá a nejvíce mi to líbilo, to využití této doložky tak, že se struktura nevládní organizace profesionalizovala. To je velké plus pro tuto doložku a je to eh, důkaz toho, že těžko se bez ní obejdeme. Tady právě nastává to, co je dobré. Slyšela jsem to také od zástupce Evropské sítě boje proti chudobě řekl, že nevládní organizace jsou skutečně prostředkem. Možná, že bychom to měli zvážit. Nikdo z projektových partnerů, a byla bych ráda, kdyby se k tomu vyjádřili, zatím neřekl, jak schopná je zpráva Eh, pokud jde o inovativní realizaci ESF, to mi v tomto období, za toto období tam chybí. Fondy, které stimulovaly inovace, byly byrokratické, takže jsme je odstranili a Předali jsme to členským státům, je velkým zklamáním, že tam z toho nic nebylo. Takže měli bychom zvážit, zda to tak necháme, a nebo zda to dáme do rukou komise. A poslední bod, to je otázka GAFu. E, plně podporuji e, postoj svých předřečníků. Myslím si, že GAF je skutečně na konci a je to jenom reakční instrument. A jak rozumně ho použít, já si myslím, že proaktivní přístup ESF je daleko lepší a že GAF se tady využívá na úkor ESF. Děkuji. Um, poprosím kolegy, aby zkrátili svá vystoupení, protože jinak eh, nebudeme moci dát opět slovo našim expertům a potom bylo jim klást otázky. Pan Ori a pan Koferaty. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl říci, že jsem byl velmi rád, že jsem slyšel, jaký přístup nám experti předložili. Integrace na trhu práce je v jádru programu a také v jádru práce z Evropského sociálního fondu. A z tohoto hlediska se domnívám, že máme štěstí, protože strategické myšlenky a reformy evropské veřejné zprávy si kladou stejné otázky. Po řadě let zklamání a špatných zkušeností vidíme, že ekonomické politiky a sociální politiky se postupně zbližují, konvergují a bylo by třeba lépe tuto přejitost využívat. My sami v parlamentu jsme již eh, říkali, že třeba pomoci osobám, které žijí v chudobě, aby překonali chudobu co nejdříve, že je třeba pomáhat zejména dětem, protože pokud jako mladí překonají chudobu, tak budou mít větší příležitosti ve svém dalším životě. A jeden z nejdůležitějších prvků pro fungování Evropského sociálního fondu právě tuto věc musíme zlepšit. Musíme zlepšit příslušné ukazatele. To je velmi důležité. Měli bychom zdůrazňovat hledání optimálních míst, kde využívat zdroje Evropského sociálního fondu. A musíme také analyzovat, zda využívání zdrojů ESF má dostatečný dopad a proto potřebujeme ukazatele. Slyšeli jsme, že některé programy byly úspěšné. Mě by zajímalo, jak to zjistíme. Vznikla pracovní místa? Studenti, kteří studovali a po vystudování tedy získali práci. Za jak dlouho získali práci? Za týden, za měsíc, za rok. Je třeba mít skutečně cílené záměry. To jsou prvky, které jsou naprosto nezbytné pro to, abychom zjistili to, co je efektivní a co není. A připojuji se k těm, kteří zdůraznili význam synergie mezi vzděláním, zaměstnaností a dalšími aspekty. A domnívám se, že ESF nemůže efektivně fungovat, pokud eh, nedojde ke koordinaci jeho fungování a jednotlivých národních a mezinárodních programů, které se podílají na stejných cílech. A ještě jednou bych chtěl poděkovat eh, experty, že s námi přišli a předložili nám své myšlenky. Pan Kofraty a paní Harkin. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Je to tak známé, že by si člověk myslel, že realizace ekonomických a sociálních cílů, které jsou součástí agendy Evropa 2020, že je jasné, že tyto cíle vyžadují koordinovaný postup a jedním z nich je také otázka disponibilních prostředků. Máme rozdíly mezi skupinami obyvatelstva a teritorii. A tyto nerovnosti eh, vedou k tomu, že rozvojová politika je obtížná. Nicméně si myslím, že je chybné vycházet z toho, že fondy by měly mít eh, rovnoprávné postavení a všechny fondy stejná pravidla. Samozřejmě je důležité požadovat koordinaci, ale za tímto požadavkem se skrývá myšlenka, kterou nemůžeme podpořit, a sice myšlenka jednotné zprávy. Já si myslím, že ESF by měl zůstat oddělený, protože jeho cílem je zaměstnanost a má k tomu své prostředky a měl by mít i své předpisy, podle kterých postupuje. Když to teď předěláme, a uděláme z toho nějaký fond, tak už by to nebyl fond, jehož úkolem by bylo zajišťovat zaměstnanost. Tak, aby bylo možné vytvořit víc pracovních míst, nepotřebuje jenom, nepotřebujeme jenom růst, ale potřebujeme kvalitu v té zaměstnanosti. Důležitý prvek konkurenční výhody Evropy je téma kvality ať už jde o produkty, procesy či trh práce. A myslím si, že tento prvek, který je takovým odlišením a i ty části, které páchnou po byrokracii, tak ty jsou vlastně dány tím, těmi pravidly a těmi postupy, které ESF od začátku měl je otázka správného využití SF vyžaduje reakci, ale v takovém případě je třeba změnit kontrolní mechanismy. Já si například myslím, že by bylo rozumné vyzkoušet taková řešení, která by při žádostech eh, vedla k menším kontrolám, ale na závěr by měla proběhnout určitá autocertifikace a pak by se udělala kontrola. To znamená, ten, kdo prostředky použije, by měl mít odpovědnost za to, jestli eh, to mělo úspěch či ne. To si myslím je důležité. Důležité je, aby to specifikum toho fondu zůstalo zachované. Neměli bychom naslouchat těm, kteří chtějí a požadují vyšší koncentraci, když na druhé straně potřebujeme inovativní prvky a nástroje. Děkuji. Nyní dám slovo paní Harkin a předsednictví paní Lin. Děkuji. Mám čtyři otázky a naštěstí byly dvě již položeny, je nebudu opakovat. Je to otázka komplementarity s dalšími fondy a k tomu chci také fond po mikrofinancování a další finanční nástroje, jako je Jeremy a Jessica. Druhá otázka byla položena panem Ory. Jaké ukazatele máme používat v systému zaměřeném na výsledky? Třetí otázka je pro kolegu pana Garceta, druhého řečníka, který hovořil o tom, že SF vlastně motivuje k nové formě společenského života a včasným formám odchodu důchodu. Může to ještě rozvést. A konečně otázka co nejvyššího počtu subjektů, které jsou zapojeny, fórum nevládních organizací, pomoci nevládním organizacím, aby mohly poskytovat pomoc technického hlediska. Já bych to chtěla podpořit. Také jsme slyšeli o vícestupňovému řízení na místním, regionálním, celonárodním, evropském. Na druhé straně hovoříme o zjednodušení. Můj problém je, že ne čím více úrovní, tím více vazeb a souvislosti a tím je to všechno složitější. Moje otázka je, jak dosáhnout rovnováhy mezi dalšími součástmi řetězu a potřebou zjednodušení. Děkuji mnohokrát. Paní Gons a pak paní Gruny. Kinga Gons. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat expertům za jejich prezentaci. Je to velmi zajímavá diskuze. Už delší dobu eh, se zabýváme eh, touto záležitostí a souhlasím Čaba Öry, který eh, řekl, že dochází k určitému zblížení mezi experty z ekonomie a politiky. Na druhé straně je mnoho lidí, kteří jsou příliš vzdáleni trhu práce a to po dlouhou dobu. A z tohoto důvodu musíme mít speciální metodiku, která je přizpůsobena a která umožní eh, těmto lidem, aby se dostali na trh práce. To je klíčová otázka. Jakým způsobem bychom měli postupovat eh, a zároveň zůstat dostatečně flexibilní, jak se vyhnout eh, nadměrné byrokracii, a samozřejmě potřebujeme zprostředkovatele, jako jsou nevládní organizace. My víme, že v regionech působí nevládní organizace, mnoho z těchto organizací zaniklo, používali prostředky Evropského sociálního fondu, ale vlastně stroskotali ve své činnosti z důvodu této byrokracie. Musíme minimalizovat byrokracii a zvýšit flexibilitu, která je nezbytná. Souhlasím s přístupem na základě prevence. Pokaždé, kdy tento fond potvrdí nebo podpoří nějaký projekt, musíme zajistit dostatečnou pomoc. Pokud poskytneme tuto pomoc příliš pozdě, eh, není žádný výsledek. Děkuji. Paní Gerling, děkuji paní předsedkyně. Já mám několik otázek, protože mnoho jich již zaznělo. Eh, byla bych ráda, kdybyste se vyjádřili k finanční prostředcích, tady více, stejně, méně vydávat, proč ne? A dále mezi těmi brzdami používání ESF. Myslíte si, že spolufinancování je jednou z těchto brzd? Má tento ESF být k dispozici všem členským státům nebo některé státy by měly mít jaksi méně práv, protože mají vysoké HDP a teď působnost tohoto fondu. Co navrhujete z hlediska nového nařízení, které se bude týkat roku 2011? Neměla by tato působnost být preciznější a lépe definována z hlediska působení členských států, protože ty tam mohou vlastně dávat, co chtějí. A co se týče ukazatelů, tady souhlasím s kolegy jaké jiné ukazatele začlenit. Já vím, že když se hovoří o kvalitě života, je to velmi těžce měřitelné, je to tak odlišné od jedné osoby k druhé a také mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji mnohokrát. Paní Jaslověcká, paní Dali. Hlavně, že měliśmy okazję dzisiaj poznać eh, opinię ekspercką. Děkuji, paní předsedkyně. To je velmi užitečné, že jsme se seznámili ze stanovisky expertů, ale příliš jste nehovořili o příjemcích a to je aspekt, který mě zajímá nejvíce. Ráda, rád bych, ráda bych se seznámila s vašimi názory na zprávu komise, kde se říká, že asi 70 konečných příjemců jsou osoby, které pracují, které jsou vysokoškolsky vzdělány a pouze 30 procent z těchto prostředků se týká nezaměstnaných. A teď otázka přístupu mm, postižených osob k prostředkům sociálního fondu. Existuje mnoho projektů pro tyto osoby, které jsou projekty, jež jsou méně konkurenční než ostatní. Je pravda, že tyto projekty jsou náročnější, dražší vyžadují zvláštní zařízení a sály a vyžadují eh, také mnohem více času. Nemohu souhlasit s myšlenkou, že ESF eh, by mělo být eh, vyčleněno více směrem na nevládní organizace. Jsem proti této myšlence. Prostředky ESF velice často slouží k tomu, že obohacují nevládní organizace a tyto finanční prostředky se přesouvají v nedostatečné míře k osobám, které potřebují nejvíce tuto pomoc. Všichni experti zdůrazňovali úlohu ESF a musíme jít tímto směrem. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Mm, děkuji všem, kteří zde hovořili. Děkuji za vynikající vystoupení. Chtěla bych hovořit o komplementaritě ESF a Federu. Jsem také členem výboru REGI a my se nyní zabýváme právě zlepšením tohoto propojení v souvislosti s budoucí politikou soudržnosti. A v této souvislosti bych ráda zdůraznila komplementaritu mezi ESF a ERDF a uvedla bych komunitární iniciativu, která byla přijata. Je to takzvaná iniciativa Urban. Je to vynikající příklad začlenění opatření v rámci ERDF a ESF. To znamená, projekt Urban 1 a 2 umožnili realizovat koncepce integrovaného přístupu z hlediska začlenění do městské zástavby. Týkalo se to zvláště těch nejméně hm, bohatých eh, čtvrtí měst. Umožnilo to združením, aby se aktivizovali a bylo možné zde zajistit fyzickou renovaci některých čtvrtí, ale zlepšit také přístup k zaměstnání a i služby. Tento druh iniciativ by měl být používán a myslím si, že musíme zdůraznit městskou dimenzi. To je ukazatel, který musíme zdůrazňovat. Na základě tohoto ukazatele můžeme konstatovat rozdíly v území. Musím konstatovat, že se aplikoval integrovaný přístup a ten právě umožňuje, aby všechny subjekty, to znamená veškerá populace, byla mm, vyslyšena z hlediska svých potřeb. Tyto programy fungují. Vyhodnocení je velmi pozitivní, bude k dispozici v prosinci. Takže chtěla jsem zdůraznit eh, tento aspekt, o kterém se nehovořilo. Um, Děkuji. Máme jenom několik otázek. Jak se domníváte, že malé nevládní organizace se mohou dozvědět o programech, protože O tom jsem slyšel od řady lidí, zejména v případě progresu. A paní Schroeder hovořila také o programu Equal. Jak můžeme zjednodušit výměnu nejlepších eh, zkušeností? Probíhá řada projektů v jednotlivých eh, členských státech. A jak se mohou tyto projekty vzájemně obohacovat? Prosím, držte se dvou minut, eh, protože nám dochází čas, je mi to líto a pokud na něco nedokážete odpovědět, snad to můžete poslat písemně, pokud nebudete mít čas na odpověď. A nyní tedy dám slovo panu Tortuerovi. Prosím. Sí, muchas gracias. La verdad es que son muchísimas, muchísimas... Děkuji. Děkuji. Eh, zazněla tu celá řada otázek. Jedna úvaha k první otázce. A sice víceletý rámec. Kolik? Pět, pět plus pět. Myslíme si, že postoj eh, komise těch pět plus pět představuje dobré řešení. I sedm let by byl přiměřený finanční rámec pro určité projekty, například eh, strukturální fondy ale pět a pět by bylo lepší, protože by bylo jednoznačné vyhodnocení po prvních pěti letech v polovině doby, čili by to bylo podle mě vhodnější. Pokud jde o komplementaritu ESF, naše zkušenost je taková, že funguje přiměřeně, ale to období na hodnocení je příliš pomalé protože ESF vlastně doplňuje akce, které dělá EFRE. Sociální fond je s těmito osobami vykonává, čili je-li to schválené, tak prostředky, které použil ESF, dostane potom z EFRE, protože EFRE to schválí. To je ta komplementarita. A od odsud už je jenom krok k další akci. Je to rychlý postup pro určité skupiny obyvatel. Equal. Tyto principy používáme ve Španělsku u fondů. Všechno, co se týká partnerství, u všech operačních programů prakticky je strategie 2013 a pokud jde o e, aspekty rovnoprávnosti, tam bychom měli zajistit, aby se aplikovaly ty, které jsou v Evropském sociálním fondu, aby nedocházelo k diskriminaci žen tam, kde jsou poddimenzované. Čili ještě jednu otázku, kterou chci zdůraznit. Momentík, jenom si to najdu. Administrativa komplementarita, mikrofinancování a orientace na výsledky, jasně definované výsledky. Jasné, že je těžké mít na evropské úrovni jednotné indikátory, ale měli bychom mít srovnatelné indikátory a měli bychom se pokusit je ovlivnit, pokud jde o hodnocení, dosažení cílů, pokud by to mělo finanční dopady, tak si myslím, že by měly být stanoveny indikátory tak, aby se vědělo, jak, ES, jak se ESF používá, jaké výsledky má. To není tam, kde nejde o finanční dopady, tak eh, je těžké říci, zda je tam nějaké finanční riziko. Samozřejmě i malý rozpočet dokáže eh, podpořit a zrealizovat určité programy. Pokud se pokusíme dosáhnout stanovených výsledků, pak bychom měli mít operační indikátory tak, abychom měli jistotu, že budou dosaženy výsledky a ty výsledky budou doložitelné, prokazatelné. Mohl bych dávat celou řadu dalších odpovědí, ale času je málo, takže písemně, pokud budete mít dotazy. Je mi líto, že vás musím omezovat, pokud je o čas. Máme další body. Pan Garse. No, no. Stejně stručně pokusím se eh, spojit několik otázek. Nejdříve chci říci, že sociální politika a politika zaměstnanosti jsou vždy na úrovni státní. A sociální fond poskytuje prostředky jednotlivým státům a také stanoví pravidla. Tudíž na úrovni státu zde se vyskytuje pojem komplementarita, tedy úloha státu samotného, podřízených složek, obcí, nevládních organizací a veškerých složek, které existují na území státu. Tedy komplementarita vždy existuje, ale v rámci státu, regionu, subregionu. Tudíž náš přístup je integrovaný a ten integrovaný přístup je velmi významný, protože vlastně se daří se nejvíce přiblížit eh, k obyvatelstvu. A díky globálnímu integrovanému přístupu jsme schopni zhrnout psychosociální problémy i zaměstnanost a můžeme dbát také zájmu rodiny, dětí, integrace a starších občanů. A je to tedy integrovaný přístup, který, se kterým se setkáme i e, v rámci Světové zdravotnické organizace. Tedy neměl, ta politika by neměla být takový pytel, ve kterém nic nenajdeme. Je třeba provádět analýzy a zavádět i takzvanou sociální výnosnost. Abychom byli, abychom byli schopni hodnotit sociální výnosnost, tak je třeba, aby ty cíle byly dlouhodobé. Tady navazujeme na otázku eh, Frederika Dardena. Pokud máme dlouhodobý program s cíly, které jsou poměrně konkrétní, tak můžeme dospět eh, k rozpracování postupu směrem k sociální výnosnosti, kde budou cíle nejen finanční, ale zejména ta přidaná hodnota se dostane až ke konkrétním osobám, pokud jde o kvalitu života, s tím, že to je samozřejmě hodnota subjektivní, ale jde Tedy nejde jenom o objektivní kvalitu života, ale také o subjektivní vnímání kvality života. Další odpověď se týká toho, jak přiblížit ke světu práce ty, kteří se od něj vzdalují z různých důvodů. Potřebujeme určité metody, ty metody existují, můžeme je definovat. Pokud je pojmenuji, tak jsou rozděleny na aktivační, adaptační programy, integrační programy, odborná příprava a vždy by se to mělo týkat konkrétní osoby. Tolik jsem chtěl říci za dvě minuty. Děkuji. A poslední řečník pan Dande. Köszönöm, akkor csak egy témát így ebben a minutában. Děkuji mnohokrát. Já mám jedno jediné téma, protože mám necelou minutu. Je to problém byrokracie. Máme příliš mnoho institucí, nebo jich máme málo. Já myslím, že musíme najít tu normální, to normální nezbytné množství z hlediska transparentnosti a sledování. Ale v každém případě by nebylo dobré, aby celá tato byrokracie a zpráva spočívala na těch, kterým chceme pomoci, protože v konečném efektu eh, oni nedostajnou vůbec žádnou pomoc ze strany ESF, protože nejedná se pouze o ochranu, kterou nebudou mít, ale oni dokonce budou trpět absencí této pomoci. A samozřejmě že tady existuje příliš mnoho vrstev. Máme tady finanční orgán, který mm, je vlastně dodatečnou vrstvou, který má konkrétní odpovědnost. Svým způsobem to komplikuje programy. Ovšem, na druhé straně tyto eh, projekty jsou snadněji kontrolovatelné. Děkuji. Chci poděkovat eh, všem řečníkům za vynikající prezentaci a se samých, se samotných odpovědí vidíte, že to mohlo trvat celé odpoledne, takže já vám děkuji za vaše příspěvky. Ještě jednou díky. A dalším bodem na pořadu jednání je Mládež pohybu, rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání odborné přípravy. Eh, paní Steinruck, eh, vezmete si slovo jako první. Takže Nejdříve pan John Martin, ředitel pro zaměstnanost práce a sociální věci v OECD, který představí politické kroky, které by měly vlády zavést, aby zlepšily výhledy na zaměstnanost u mládeže. A poté pan Sone, který má na starosti politiku zaměstnanosti, Pan Martin, děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že já i moje kolegyně Ansony, že jsme tu dnes s vámi. Chci nejdříve představit eh, některá poučení z naší nedávné práce, co se týká trhu mládeže, trhu práce mládeže. Prováděli jsme tento výzkum v 16 zemích eh, OECD. A my jsme se zabývali tedy 16 zeměmi OECD, 9 členskými státy EU a také jsme zvolili definici mládeže, která se týká věku vstupu na trh práce, tedy 15 nebo 16 let na jedno, v jednotlivých zemích až do 29 let. A existuje 16 zpráv o jednotlivých zemích, které byly zkoumány. Bylo to zveřejněno pod názvem Jobs for Youth a dokončili jsme příští mě, pro příští, na příští měsíc syntetické zhrnutí, které by mělo zhrnout eh, poučení ze 16 zkoumaných zemí. Co je, jaká je pozitivní a negativní politika pro to, aby mladí mohli zahájit kariéru na trhu práce úspěšně. Závěry byly projednávány v Oslo 21. a 22. září, tedy ministry na úrovni ministerské. získáte také více informací z těchto internetových stránek o naší práci. Některé skutečnosti o trhu práce úvodem. Za prvé, těž, těžko se na to rozpomíná v současné situaci, ale před krizí došlo k významnému zlepšení na pracovním trhu mládeže ve všech členských státech OECD. Klesala míra nezaměstnanosti u mladých před krizí. Ale současně se objevovaly trvalé problémy. Integrace na trhu práce pro některé znevýhodněné skupiny mezi mládeží. A výzkum, který jsme prováděli v OECD, naznačoval a jasně definoval dvě skupiny, kteří jsou, které jsou významně ohroženy při vstupu na trh práce. První skupina, tu jsme označili jako mladí, kteří jsou ponecháni pozadu nebo stranou a druhá skupina špatně integrovaní nově vstupující na trhu práce. Tedy několik údajů o těchto dvou skupinách. Pokud jde o první skupinu, to jsou tedy ti mladí, kteří jsou ponecháni stranou nebo pozadu. Je to skupina, která zhrnuje, kumuluje znevýhodnění různého typu. Dokážete to rozpoznat i ve vašich zemích. Jsou to e, mladí, kteří neukončili kolu, přicházejí z přistěhovaleckého nebo menšinového pozadí, žijí e, v, ve znevýhodněných oblastech. A společné je jim, že jsou vysoce ohroženi tím, že nevstoupí nebo brzy odejdou z trhu práce. A indikátor, který jsme pro tuto skupinu zvolili, pro rozsah této skupiny, je skupina takzvaná skupina NEED, tedy skupina, která není ani zaměstnaná, ani studující nebo učící se a nemá tedy dokončené vyšší střední vzdělání. Tady tvrdíme, že hlavním politickým cílem by bylo pomoci jim dosáhnout uznávanou kvalifikaci nebo diplom. Tato skupina představovala asi v průměru 10 věkové skupiny 15 až 29 let, po, která tedy ukončila vzdělání. A vidíte zde poměrně široké rozpětí v jednotlivých zemích ve velikosti této skupiny. A nyní se podíváme na druhou skupinu, tedy špatně integrovaní nově vstupující na trh práce. To jsou mladí, kteří obecně mají školní diplomy, mají dosažené vyšší střední vzdělání, ale posunují se od různých dočasných pracovních míst a často jsou nezaměstnaní i ve fázích eh, ekonomického růstu, kde je vysoká poptávka po práci. Náš ukazatel u této skupiny je, že asi 8 mladých v EU ve věku 15 až 29 těsně před krizí, kteří opustili školu, školu a měli dočasnou práci, neměli stabilní pracovní místo o dva roky později. To jsou lidé, kteří tedy opustili školu, vstoupili na základě dočasné smlouvy na trh práce a po dvou letech měli pořád jenom dočasnou e, smlouvu nebo byli nezaměstnaní. A je třeba říci, že tato skupina je zejména rozsáhla v některých zemích, kde je mnoho překážek pro, pro outsidery, pro nově vstupující na trh práce. A to zahrnuje země, jako je Španělsko, Francie, Řecko, Portugalsko. A tady si myslím, že hlavním politickým cílem by mělo být upravit fungování trhu práce obecně, aby se nebránilo nově vstupujícím před vstupem na trh práce. Před krizí 8% mladých v Evropě patřili do této skupiny. A když spojíte tyto dvě skupiny, což je další slide, tak zhruba každý pátý mladý patřil do jedné z těchto dvou skupin. Tedy mladých, kteří opustili školy, ale kteří byli silně ohroženi nezaměstnaností. A díky krizi velikost těchto dvou skupin významně vzrostla. A my nyní odhadujeme, jak by aktualizovaná velikost těchto skupin vypadala. A odhadujeme, že dnes je to, že každý čtvrtý v této věkové kategorii je vysoce ohrožen. Nyní se podíváme na dopad krize. Nemusím vám asi sdělovat, že globální krize zasáhla trh práce mladých velmi tvrdě a krátkodobý výhled je neradostný. Náš nedávný odhad říká, že nezaměstnanost bude vysoká minimálně po další 18 měsíců. A jak už jsem řekl, velikost těch dvou rizikových skupin ještě se zvětšila během krize. To znamená, že hrozí to, čemu říkáme dlouhodobé poškození pro ty nejméně, nejvíce znevýhodněné skupiny. A to znamená, že i po konci krize a dojde k ekonomickému oživení, tito mladí budou trpět tím, že budou mít konzistentně nízké vyhlídky a jejich výdělky budou systematicky nižší než výdělky dalších mladých lidí, kteří mají větší štěstí. Nyní se podíváme na další slide. Vidíme podle našich posledních projekcí, že míra nezaměstnanosti mládeže může dosáhnout 23% v Evropě v příštím roce. A je nepravděpodobné, že dojde k poklesu až do začátku roku 2012, případně do poloviny roku 2012, podle našich posledních předpovědí. Co to znamená? Jaké jsou klíčové krátkodobé výzvy? Myslím, že první z nich, první prioritou je, kterou jsme rozpoznali v naší práci a kterou jsme zopakovali ministrům v Oslo, je že musíme zabránit tomu, aby tedy zde byla ta trvale postižená generace. Za druhé, řada mladých lidí si zvolila, že zareagují na krizi tím, že budou dlouhodoběji ve škole a odborné přípravě. To může být dobrá investice a může je to připravit kvalifikačně i zkušeností, tak, že jim to bude užitečné, až nabere na rychlosti oživení. Třetí výzva je, že aktivní opatření na trhu práce, zejména ta, která jsou cílená na mladé, musí být nákladově efektivnější a musí zachovat aktivační postoj, to znamená pomáhat mladým, aby našli práci, anebo aby získali kvalifikaci, což by zvýšilo jejich zaměstnatelnost. Konečně je třeba zajistit bezpečnostní síť pro mladé, zejména pro ty, kteří jsou nezaměstnaní po určitou dobu, a také zajistit vzdělávací postupy, aby mohli vstoupit na trh práce. Jaké nástroje by jednotlivé země měly vyzkoušet? Za prvé je klíčové se posunout ke včasnému a selektivnímu zásahu a pomoci mladým zůstat v kontaktu s trhem práce. To znamená, že třeba včas definovat, jaké jsou nevhodnější zásahy. Systém vyhledávání pracovních míst, pro, dočasně prodloužit eh, pokrytí pro nezaměstnané, pro mladé nezaměstnané a také pomoci tím, kteří byli propuštěni, tedy učňové, kteří byli propuštěni, kteří se soustředují zejména v oblasti stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu, který byl zasažen krizí, tedy umožnit, aby mohli dokončit své vzdělání a získat kvalifikaci. A konečně je důležité spojit ochranu sociální sítě s tím, co nazýváme v OECD důsledný přístup založený na vzájemných eh, povinnostech. Tedy, aby lidé, kteří dostávají podporu, sami si zvyšovali zaměstnatelnost. Další slide. Jaký bude postup, až eh, dojde k oživení? Existuje řada strukturálních problémů na trhu práce, které je třeba řešit v řadě evropských i neevropských zemí OECD. Zaprvé je klíčové zajistit, aby každý mladý, který opouští vzdělávací systém, měl kvalifikaci potřebnou na trhu práce. Jedna cesta, která byla zvolena v řadě zemí, jak dosáhnout tohoto cíle, je zvýšit věk odchodu ze školy ze 16 na 18 až 19 let. Náš názor v OECD je, že to může být užitečný nástroj, který může pomoci dosáhnout tohoto cíle, pokud je to také, pokud také umožní získat kvalifikaci. Tedy díky tomu, že člověk zůstane déle ve vzdělávacím systému, ta kvalifikace by měla mít větší význam a cenu na trhu práce, protože nemá smysl pouze říkat mladým, musíte zůstat o rok déle ve škole, ve třídě, zejména u mladých, kteří již eh, zjistili, že školní zkušenost je pro ně mimořádně obtížná. To je případ, kdy podpora vlastně druhou příležitost pro eh, ty, kteří opustili předčasně školu, to může přispět a někdy to také přispívá zajistit, že mladí lidé opustí vzdělávací systém, školský systém s kvalifikací, která bude mít pro ně hodnotu. A druhá věc, za kterou se velmi přemlouváme, aby přechod mezi školou a prací nebyl tak eh, neschůdný, příkrý. Mělo by být mnohem více příležitostí, eh, kde by bylo možné kombinovat studium a práci. My jsme v průzkumu v OECD zjistili mnoho dokladů, že tam, kde studium a určitá míra práce je výhodou, pokud rozsah práce není příliš náročný, pokud pracujete 15 až 20 hodin týdně, ale ne více, kombinace práce a studia skutečně dává výhodu mladým, pokud jde o pracovní zkušenosti, příjmy a také seznámení se, se světem práce. A je podivuhodné, kolik zemí z toho či onoho důvodu považují za velmi obtížné kombinovat studium a práci eh, v takové kombinaci, která by umožnila mladým eh, efektivně přejít ze světa školy do světa práce. Myslím, že je velmi důležité aby překážky poptávky po práci bránily mladým v přístupu na trh práce či pracovním místům, která poskytují skutečnou kariérní vyhlídku. A to je třeba také řešit. Existuje diskriminace v najímání, zejména u přistěhovalců či etnických menšin, to je třeba řešit, je důležité snížit eh, náklady zaměstnávání málo kvalifikovaných mladých a to může mít řadu podob skrze buď zavedení nebo rozšíření eh, speciální minimální mzdu nebo snížení příspěvků na sociální zabezpečení s přihlédnutím k nejnižším mzdám. Konečně je podle nás velmi důležité snížit eh, dualitu trh práce, eh, trhu práce, zejména je třeba snížit eh, propast v, zaměst, v ochraně zaměstnání mezi dočasnými a trvalými pracovními smlouvami. Dle našeho názoru existuje celá řada dividend z rozvoje zdravých ušnovských systémů. A Země OECD a země EU mají to štěstí, že mají tyto systémy a trvale investují do toho, aby tyto systémy byly i nadále efektivní. Problém zde je, jak zajistit, že v krizovém období podniky budou ochotné poskytovat dostatek učňovských míst a za druhé budou schopni poskytovat dostatek učňovských míst pro děti ze znevýhodněného prostředí, protože podle našeho názoru efektivní učňovský systém přináší řadu dividend, protože je to výhodné pro zaměstnavatele z hlediska nákladů. Je tu také závazek se odborně připravovat pro mladého. Zaměstnavatel to investuje a je připraven často si ponechat v práci tohoto učně, když jeho učení skončí, takže to má efekt i na kvalifikaci. A i když odejde po ukončení učení, obvykle to má význam pro nalezení lepšího pracovní místa následně. A také to má význam v oblasti příjmu, protože obvykle dostáváte určitý plat který roste s délkou učení. Takže všechny tyto účinky znamenají, že je vhodné mít efektivní učňovský systém. Já to zhrnu, paní předsedkyně. Chci jenom si čtyři věci. Je pravdou, že většina zemí zareagovala na krizi zvýšením prostředků na programy mládeže, ale je třeba, aby to trvalo. A tato potřeba je o to palčivější v prostředí a v situaci, kdy se země nalézají v současnosti a kdy omezují deficit ve veřejných výdajích, snižují zadlužení a veškeré prostředky určené pro mladé musí být vynaloženy efektivně, na efektivní programy. Třetí oblast je skutečně důležité investovat do prevence, aby většina absolventů škol se nedostali do dlouhodobých období nečinnosti, nezaměstnanosti, ale cílová skupina pro intenzivní pomoc by měly být ty skupiny, které byly definovány na začátku prezentace. A je třeba je rychle definovat, rozpoznat, aby dostali tu správnou specializovanou pomoc a aby také se jim dostalo povzbuzení, aby se vrátili na trh práce. Takže tím jsem skončil, děkuji vám a já s kolegyní Ansone rád zodpovím vaše otázky k této prezentaci nebo k jiným věcem. Děkuji mnohokrát. Než dám slovo paní Steinruch, chci říci, mám tu šest studentů z města Rugby, z mého volebního obvodu a nyní slovo má paní Steinruch. Vielen Dank. Děkuji panu Martinovi jako autorka stanoviska za tento výbor. Jsem se už začala zabývat tou studií a chci vám poděkovat, protože jste nám poskytl důležité stimuly pro naši diskuzi. Máme 100 milionů mladých lidí v Evropě, a 21% z nich je v tuto chvíli bez práce a to má také dopad na mladé lidi v našich členských státech a i na členské státy. Tito mladí lidé, vy jste to zmínil v té studii a já si to myslím také, nedostali vlastně po té, co dokončili své školní vzdělání, tak se dostali do situace ztracené generace, neuchytili se na trhu práce. Proto je důležité, abychom včas odstraňovali překážky a připravili se na to. To, co, čím se zabývá náš výbor, je to, že vstup mladých lidí do profese často eh, ústí v takové pracovní eh, smlouvy, které jsou krátkodobé. Jde nám tedy o politická vodítka, ale jde nám také o výbornou eh, zprávu z vlastní iniciativy paní Turonen, která se zabývá možnostmi a šancemi mladých lidí a je to důležitý základ pro další diskuzi. S ohledem na to, kolik je hodin, a s ohledem na to, že o tom budeme ještě podrobně diskutovat, tak se v tuto chvíli omezím na tři otázky. Podle studie OECD jsou roky 2010 a 2011 těmi roky, kdy budeme mít nejvyšší nezaměstnanost mezi mládeží. A potom se ta situace s ohledem na to, že odezní krize, že dojde k demografické změně. Všichni doufáme, že se ta situace pak zlepší a e, mládež v pohybu snad nepřijde pozdě. Druhá otázka. Vy navrhujete ve své studii motivační systémy pro zaměstnavatele tak, aby dostali třeba daňové úlevy, aby se snížila cena práce, pokud zaměstnají mladé lidi. Ptám se, jestli tady nevidíte nějaké nevýhody, které toto přinese pro starší zaměstnance. Nepodporujeme tady tímto způsobem generační konflikt? I tady by mě zajímal váš názor. A poslední otázka se týká skutečnosti, že podle studie OECD existují země, kde zaměstnávání mladých lidí na trhu práce se zvládá lépe než ve státech jiných. Jaké země můžete uvést jako příklad? Vy jste už zmínil předtím, já jsem si vzpomněla na Německo. Uvedl jste některé, ale my na tom nejsme o moc lépe než ostatní. Máme duální systém. Myslím si, že to, jsou, to je docela dobrý příklad. Takže co nám můžete říct? Thank you. Uh, Mr. Bach, followed by... Děkuji. A teď další. Děkuji, paní předsedkyně. I já chci poděkovat panu Martinovi za tuto zajímavou studii, za tyto informace, které už poskytují celou řadu odpovědí. Pokud je o kontext a dramatiku, tak to, myslím, už bylo dostatečně popsáno, že žijeme v obtížných časech. A e, tak, jak říkala kolegyně, roky 2010-2011, pak by se to mělo zlepšit. Obávám se, že ty navrhované prostředky a způsoby to dlouhodobě nezvládnou, když se podíváme na reformu školství, která spadá do eh, kompetence členských států, tak se obávám, že krátkodobě nedojde k relaxaci. V této studii jsem si všiml té třetí skupiny, to jsou eh, mladí lidé, kteří jsou vzdělaní, a kteří v tuto chvíli mají obrovské problémy, aby našli práci, i když v určitých oblastech máme nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Já si myslím, že je to otázka komunikace, otázka fungování trhu práce, otázka špatné dohody mezi školstvím a e, ekonomikou. Další bod. Pan Martin řekl, že země, státy nechtějí krátit prostředky ve svých rozpočtech na tyto účely, ale já znám některé případy z členských států, které skutečně museli krátit prostředky a škrtat i v programu EURES. Tam prostě ty prostředky museli seškrtat a já si nemyslím, že je to dobrý nápad. Děkuji. Děkuji paní Turan a pak paní Yes, thank you uh, for the... Děkuji, děkuji za prezentaci, kterou jste tady uh, odvedl. Myslím si, já jsem byla zpravodajkou za, pro naši zprávu o situaci mladých lidí. Tam jsme se zabývali stejnými otázkami a stejnými body a myslím si, že tyto diskuze uh, v tomto výboru proběhly už mnohokrát a e, nyní se dostáváme do skutečné frustrace, protože je to politicky velmi urgentní, je to naléhavé a potřebujeme, aby vlády investovaly do této oblasti, i když mají finanční omezení. A to, co můžeme a musíme udělat, je to, abychom skutečně pracovali na přidané hodnotě Evropy. A to je to se týká také ehm, mládeže v pohybu, je to otázka rychlosti a otázka implementace a rozpočtů pro evropskou rovinu. Takže to je ta činnost, kterou se musíme zabývat. Je to mládež v pohybu a je to otázka zaměstnanosti. Situace v zaměstnanosti je podle mě velmi naléhavá. A teď pokud je o tu studii, která tu e, zazněla, pokud je o výzvy, myslím si, plně souhlasím s mnoha věcmi, ale mám několik otázek nebo poznámek. Za prvé, strana 11, připravit mladé lidi, aby byli připraveni na to, nechat se zaměstnat, jít do práce. To znamená jednak znalosti a dovednosti u těch, kteří nejsou zatím takto vybaveni. A současně vidíme, že rozpočty členských státech se právě v této oblasti krátí. Pokud já vím, tak je to skutečně obsáhlé a jde o to, že potřebujeme udělat ty věci, které nás posunou dál, které nás dostanou z krize. Eh, nám jde o to, že potřebujeme dobře kvalifikovanou pracovní sílu v Evropě eh, Aktivní opatření trhu práce, je to otázka také efektivity nákladů, je to otázka toho, že členské státy se tady snaží, ale problém je, že, jak se ukázalo, v oblasti výzkumu, tak eh, tato drahá opatření eh, z oblasti aktivní opatření nefungují. Takže potřebujeme vědět, co skutečně funguje při aktivaci lidí. Nejde jenom o to vydávat peníze, jde o to vědět, kde je ta kvalita, když hovoříme o aktivní politice trhu práce. Tak a teď přejdu k poslednímu bodu, který mám na straně 14 snížení nákladů, eh, pokud jde o zaměstnávání méně kvalifikovaných eh, mladých lidí, eh, ať jsou to minimální mzdy a nebo nižší sociální zabezpečení a příspěvky. Já si myslím, že vytvářet takovouto politiku není řešení pro jejich sociální vyloučení. Oni prostě vyloučeni zůstanou, čili toto řešení bych neakceptovala a chtěla bych, abyste řekl něco k rizikům takovýchto řešení. Pro mě toto řešení není. není. Možná, že je to zajímavé, ale politicky nemůžeme vytvářet takovéto pod minimální mzdy. Děkuji. Pan Herš. Děkuji, paní předsedkyně. Jako zpravodajka pro profesní vzdělávání a další vzdělávání jsem minulý týden byla eh, v Soluni eh, s delegací a tam jsme samozřejmě probírali téma nezaměstnanosti mládeže. A mohu se jenom připojit k tomu, co řekla kolegyně. Je to pomalu frustrující. Všichni víme, že po dobu krize se vlastně to téma ještě vyostřilo a není to ani ten problém, že by některé členské státy na základě eh, své špatné politiky zažívali jednorázově takovéto téma. To téma je prostě aktuální i pro ty státy, kde nezaměstnanost mládeže je zatím ještě relativně mírná. Já si myslím, že jednoho dne budou i tyto státy konfrontovány s tímto tématem ať je to za 10 či za 15 let, ve chvíli, kdy se tito mladí dostanou do věku 30 let a pak najednou, pokud se nedostanou na trh práce, neumístí se tam, tak co se s touto generací stane? Ta generace se v podstatě rozvíjí v desetiletých intervalech. A to smutné na té věci je to, že existuje celá řada dobrých projektů, se prokázalo, že dokáží dostat mladé lidi do zaměstnání, do práce, poté, co opustí školu, mohou se kvalifikovat a dovzdělávat ještě jiným způsobem. Některé projekty byly také už představeny. Šlo o to, že školy dostanou určitou výhodu, pokud dokáží to, že žáci chodí do školy a e, školu ne, a dokončí ji. Čili eh, to ta škola bude dělat pouze tehdy, pokud z toho něco bude mít. Myslím si, že je samozřejmostí, že s ekonomikou a s podniky musíme jednat. Nikdo nechce ekonomiku nutit, aby zaměstnávali mladé lidi, ale je možné očekávat, že firmy budou mít svoji společenskou zodpovědnost a přispějí svým dílem. A konec konců je to také poznatek z té e, cesty té delegace, je to centrální bod, e, protože to nejdůležitější se odehrává na lokální úrovni, kde je ta aktuální spolupráce školy, tak také organizací na pomoc mládeže a dětem a také mladých lidí samotných. Jde o to, aby tito aktéři spolupracovali a koordinovali svá opatření a tam máme dobré příklady a pokud my jako Evropská unie, Evropský parlament chceme tady zdůraznit, že je to téma pro nás opravdu důležité, tak je naším úkolem jednak to, abychom přes ESF, to už běží teď, ale třeba i pomocí pilotního projektu se dostali do rozpočtu a dokázali, že my jako Evropský parlament chceme podpořit možnosti vytváření sítí v lokálním měřítku mezi školami, mladými lidmi a firmami, tak, abychom přispěli skutečně tak, aby to bylo vidět, protože takovéto projekty existují. Bohužel některé z nich byly zastaveny, protože došly peníze, ale pokud chceme dát signál jako parlament, tak si myslím, musíme udělat víc, než to, abychom tady po šesté či po sedmé diskutovali. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji vám, paní Dali. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaši prezentaci. Já mám několik připomínek. Nejdříve k chudobě mladých. Je pravdou, že musíme bojovat za to, aby mladí měli zaměstnání, ale zároveň konstatujeme v současnosti, že bohužel i ti, kteří pracují, mají nejistá místa, dostávají nízkou mzdu a míra chudoby je tak velká, že se musíme zamýšlet nad konkrétními opatřeními na zlepšení života těchto mladých lidí. Oni nemají ani přístup k zdravotní péči. Není na čase, aby se zahájila diskuse ohledně příspěvků eh, těmto mladým lidem, kteří mají být nezávislí. Druhá věc. Vrátím se ke vzdělávání. Vy jste řekl, že jsme v období krize, že se snižují veřejné deficity, neinvestuje se do mládí když se to mělo dělat dávno. A vy jste řekl, že je nezbytné podchytit nejzranitelnější mladé lidi, a to zavčas. A za tímto účelem je nutné poskytnout podporu učitelům ve vzdělávacím systému. To je to, čemu říkáme sociální doprovodná opatření u těchto mladých. Jejíž rodiče nemají většinou čas se starat o své děti. Škola tady musí fungovat jako místo, které začlenuje do společnosti. Chci zdůraznit význam doprovodných sociálních opatření. Ta jsou naléhavá. A dále vrátím se k ztrácení iluzí z hlediska diplomů. Kolegové již o tom hovořili a já to opakuji. Tato ztráta iluzí ohledně diplomů nás přivádí k úvahám ohledně nasměrování. Musíme přestat vzdělávat lidi, kde nedochází k udělení diplomů. Musíme inovovat z hlediska nových míst a musíme důvěřovat projektům těchto mladých lidí. Musíme jim naslouchat, ať už se jedná o nové technologie, celá řada sektorů, které se transformují zelené technologie, zelená pracovní místa. Musíme mladým lidem důvěřovat. A musíme si položit otázku, jak jim můžeme poskytnout podněty, tak, aby to byl jakýsi odrazový můstek pro nová pracovní místa. A na závěr dvě věci. Vy jste řekl, že je důležité skloubit profesní zkušenost a školní docházku. Musím říci, že Einstein nemusel vydělávat u McDonalda, aby mohl studovat. Takže mladí lidé mají mít možnost soustředit se na svoje studia. A tudíž, opakuji znova, měl by tady být určitý příspěvek mladým lidem. Já souhlasím s významem profesní zkušenosti. Je dobré organizovat stáže, ale tyto stáže musí být placeny musí tady být zajištěn eh, doprovod, protože často podniky používají eh, stáže tak, aby vlastně zamaskovaly skutečná místa. Takže naším úkolem parlamentu je zajistit, aby tito, mladé lidi, eh, tito mladí měli určitou důstojnost a aby tyto stáže byly správně prováděny. A dále bych chtěla hovořit o diskriminaci při náboru. Tito mladí, kteří pocházejí eh, z přistěhovaleckých kruhů, jsou to lidé, kteří nosí jména, která znějí cizokrajně a jsou předmětem diskriminace, ať už mají diplom nebo nikoliv. A naším cílem je zajistit, aby všichni evropští občané měli stejná práva, rovnocené šance na trhu práce. Co se dělá? Říká se, musí se dodržovat směrnice boje proti diskriminaci. Souhlasím, ale jakým způsobem budeme penalizovat podniky, kteří to neuplatňují, pokud z čistého důvodu, že pocházíte z nějaké chudé čtvrti nebo máte cizokrajné jméno. Nad tím se musíme zamýšlet. Tito lidé jsou vyloučeni ze společnosti. A navíc, pokud eh, z důvodu svého původu nebo bydliště jsou vyloučeni, musíme jim pomoci a musíme mít analýzu této tematiky konkrétně. Takže by na poplach, jako my kolegové. A myslím si, že tuto věc musíme řešit naléhavě. Dochází ke ztrátě iluzí mladých lidí z hlediska toho, co nás zde e, eh, vlastně svádí dohromady, a to je deziluze nad politikou. Eh, Já bych chtěla doplnit k tomu, co bylo řečeno paní Jáš, se kterou jsme provedli návštěvu v Soluni v CDFobu. Ukázalo se, že v následujících 10-20 letech eh, bude třeba zvláště investovat do programu pro mladé protože mladí se musí specializovat a bylo by třeba, aby jejich eh, kvalifikace byla uznávána v, jejich, eh, v jednotlivých členských státech. Je třeba si také vyměňovat eh, nejlepší postupy a bojovat proti nezaměstnanosti mládeže. To dnes zaznělo. Naši mladí jsou držitele řady diplomů, ale problém je, že došlo k omezení na trhu práce a je třeba, abychom se obrátili k takzvaným zeleným pracovním místům, k obnovitelným zdrojům energie, k pracovním místům, která vyžadují sofistikované znalosti. A bude třeba velmi záhy na začátku prosince zveřejnit jednotlivé prvky, které se týkají tohoto programu o kterém zde hovoříme. Bude třeba zdůraznit zdroje financování. Jak najdeme financování, aby mladí, kteří nemají přístup eh, do státní služby, mohli zakládat eh, vlastní podniky, aby byli schopni prosperovat v soukromém sektoru. A to platí pro země jihu, a tato úroveň je vyšší ve skandinávských zemích. Je to skutečná výzva. A tato výzva představuje vyzvání. Je to výzva k tomu, abychom zkoumali možnosti, jak zlepšit zaměstnanost mladých a žen. A proto je potřeba koordinovat snahu mezi veřejným a soukromým sektorem a také v rodině a ve škole. A koordinace může vyřešit řadu problémů. Pan Martin odpoví, vy jste zmínil dočasnou práci a řekl jste, že mnoho mladých lidí vykonává dočasné práce a nemá dlouhodobou perspektivu pracovního zařazení. Je to proto, že by nechtěli a ne, nebo chtějí zůstat nezaměstnaní, nebo chtějí zůstat dočasně zaměstnaní, protože existují případy, kdy mladí v mé zemi i jinde jsou tak eh, zklamáni celým systémem, že se rozhodnou, že nechtějí mít eh, kariéru v budoucnosti. A je to problém vedle mladých, kteří mají kvalifikace, nemohou sehnat práci. Tedy existují absolventi, kteří ne- nenajdou pracovní místo a Zaznamenali jste ve svém výzkumu, že, že by vlastně dočasná práce byla cestou k trvalému zaměstnání. Když hovořím s mladými v mé oblasti, tam, kde já působím, tak eh, oni eh, si vyzkouší několik různých prací, profesí a pak se rozhodnou pro definitivní práci. Takže předávám slovo maximálně na 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se s vámi eh, podělím o odpovědi a paní Sone také odpoví. Některé věci zde byly zopakovány řadou řečníků. Dovolte mi, abych nejdříve zmínil otázku z pravodajky. A je to věc nesmírně důležitá. Uvedla, pokud vlády budou motivovat eh, firmy, aby najímaly mladé, nepostihne to zaměstnanost eh, starších pracovníků. To je velmi stará nepravda. Vše by docházelo k mezigeneračnímu konfliktu na trhu práci mezi nově vstupujícími na trh práce a starými zkušenými pracovníky. Pokud skutečně odhledne od té nejkrátkodobějšího období, tak eh, my to budeme publikovat eh, v naší edici Důchody, tak skutečně neexistuje konkurence mezi zaměstnaností mladých a starších pracovníků. Země, které mají vysoké procento zaměstnanosti starších pracovníků a také mladých. A tam, kde je eh, nízká zaměstnanost mladých, tak je i nízká zaměstnanost starších pracovníků. To je zcela jasné. To je skutečně nepravda, kterou neustále slýchává. A také jsem to zaznamenal při demonstracích v Paříži, pokud jde o reformu eh, penzí. Druhá věc, chtěl bych se také zmínit eh, o subminimálních platech pro mladé. Myslím, že kolegyně z Dánska o tom hovořila. Já rozumím zdrženlivosti řady lidí v této věci, ale myslím, že je třeba se na to podívat následovně. Dobře strukturovaný e, učňovský systém, jako je v Dánsku nebo Německu nebo Rakousku, Nizozemsku funguje podobně jako funguje subminimální plat pro, mal, pro mladé. Buď začínáte jako učeň, nebo jste najat. Vaše původní iniciální produktivita je nízká, takže dostáváte vlastně původní hodnocení, které je mnohem nižší než minimální mzda a jak se zvyšuje vaše kvalifikace, jak postupujete v eh, učení, tak se zvyšuje i vaše finanční hodnocení. Ne, nesouhlasím zásadně, když se podíváte na systém, který existuje v Nizozemsku, kde začnete v 15 nebo 16, máte minimální plat 30 dospělé mzdy, tak potom se to zvyšuje časem a dosáhne to dospělé mzdy po určitém počtu let. A dle mého soudu to je skutečně kvalitně fungující účtovský systém. Asi se neschodneme, ale já vám řeknu, jaký je můj názor. A myslím, že existují důkazy o tom, že země, že tyto země jsou úspěšnější v tomto systému. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že zcela souhlasím s tím, co řekla paní Deli. To jest, že pokud jde o skupinu, která je nejzranitelnější v krizi a po krizi, to je skupina mladých, kteří přicházejí ze znevýhodněného prostředí, kde se kumuluje celá řada nevýhod. A klíčem by tady mělo být vlastně zasahovat včas a trvale ještě předtím, než přijdou do školy, je třeba, aby tu byly trvalé investice do vzdělání a výchovy v raném dětství. Funguje to, jsou o tom důkazy a tady, tady se objevuje otázka doprovodu, asisten, asistence to jsou klíčové investice, které třeba udělat. A jsou to dlouhodobé investice. A hrozí samozřejmě, že v krizové situaci je snaha omezovat tyto dlouhodobé investice. Ale dle mého názoru pro ty nejzranitelnější skupiny, to jsou investice, které budou mít největší efekt a bude mnohem obtížnější rozvinout efektivní intervenci, až ti lidé opustí předčasně školu. Poslední něco co bych chtěl říct k, ke kombinaci práce a studia. Nemůžu si pomoci, ale chci podotknout, že Einstein odvedl svou nejlepší práci jako vědec, když byl zaměstnán švýcarskou celní zprávou, takže kombinoval vlastně studium a práci. A existuje řada dokladů z celé řady zemí, nejen z anglosaských zemí, které ukazují, že kombinace práce a studia, pokud je to práce v omezeném rozsahu, nemůže to být eh, práce na plný úvazek při studiu, tak to je skutečně škodlivé a důkazy to a naše informace to ukazují. Ale Zcela konkrétně, pokud odvádíte určitý objem práce, kombinujete to se studiem, tak eh, vaše zkušenosti následně jsou lepší na trhu práce a předám slovo kolegyni paní Ann Sony, která zadově na další otázky. Ano, Děkuji za všechny tyto připomínky, které často šly směrem, který jsme měli u našeho přístupu. Já bych chtěla uvést následující. OECD je mezinárodní organizace. My schromažďujeme čísla a postupy v mnoha zemích. A naším záměrem není říci, tady je země, která je vzorem. My se spíše domníváme, že musíme zdůrazňovat postupy, které jsou slibné a inovující. To jsou právě postupy, které pomáhají vyřešit naléhavé krátkodobé problémy, ale které často mohou být součástí dlouhodobějšího řešení. Hovořilo se tady o charakteristikách učebních poměrů. To je problematika, kde máme často mladé lidi, kteří měli problémy se školním vzdělávacím systémem. Také zdůrazňujeme teoretické, experimentální, pilotní přístupy, kde vyhodnocujeme jednotlivá opatření. Snažíme se tedy vypracovat určitá klíčová sdělení. A tato sdělení nemají být eh, uplatňována přímo v daných zemích. Ostatně v našich zprávách máme odlišná doporučení pro jednotlivé země. Tak ostatně postupujete také v Evropské komisi. Pokud se podíváme na odbornou technickou přípravu, víte, že to je systém, který je velice často dobře valorizován v různých zemích, ale ve Francii, Belgii a v těchto románských zemích eh, rodiče chtějí vše pro své děti, jen ne učební obory. Takže zde je nutné změnit eh, toto vnímání učebních eh, měrů. Ve Francii došlo k velkému vývoji. Dochází k takzvanému střídavému systému. To je eh, cesta mm, i pro žáky obchodních škol, protože jim to umožňuje financovat jejich studia. Je to systém, který umožňuje získat kvalifikaci jako učeň, ale zároveň studovat a stát se inženýrem pokud je tady talent a překonají se překážky. Není možné tyto postupy přenášet nějakým jednoduchým způsobem z jedné země do druhé. To je první eh, sdělení. A druhý, druhá věc, dynamika je velice důležitá. Mně se eh, líbí eh, ten váš název Mládež v pohybu. Opravdu, musíme se vyhnout tomu, aby mladí jaksi zůstali, setrvali v těch garážích anebo měli smlouvy, které eh, na pracovní poměr, které by byly nejisté. Potřebují určitý odrazový mustek. To může být práce na částečný úvazek. Protože konstatujeme, že v některých zemích, pokud někdo začne eh, se smlouvou na dobu určitou, je pořád lepší, než být nezaměstnaný a to otevírá jakousi bránu nebo dvířka pro mnoho mladých lidí. My dáváme přednost tomuto hledání eh, ještě ve chvíli, kdy člověk studuje. Takový člověk musí zkoumat, hledat předtím, než eh, začne vykonávat zaměstnávání, aniž by měl správnou představu o trhu práce. A poslední prvek, který jsme velice zdůrazňovali eh, v Oslu, jedná se o koordinaci všech aktérů. To je zásadně důležité a zvláště na lokální úrovni. Pokud se podíváte na naše webové stránky, Máme tam prezentaci lidí z terénu, kteří mm, přenášejí své zkušenosti a co se má dělat eh, pro mladé lidi. A proto mm, to poselství Evropské komise je velice důležité právě proto, aby se zaktivovali všichni eh, lokální aktéři. No, to je takzvaná druhá šance z Marseje. Tam jsme se zabývali právě tím, co se dá u ESF udělat. Je nutné, aby všichni eh, byli zapojeni, mladí také. Zaměstnavatelé si musí uvědomit, že eh, zvláště v období krize eh, by měli eh, najímat mladé lidi. Děkuji vám oběma mnohokrát, paní Soné, pane Martine. Děkuji za váš příspěvek. Myslím, že to je velmi užitečné a myslím, že i kolegům se to velmi zamlouvalo, takže vám ještě jednou děkuji. Další bod je zpráva z rok 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období 2007-2013 a nyní dám slovo navrhovatelce paní Papadopulu. Eh, Děkuji, budu hovořit anglicky. Tedy odpovědným výborem je výbor REGI a přál bych si, aby jménem pro zaměstnanost byly zapracovány následující náměty v usnesení. Za prvé, Vítáme strategickou zprávu komise o provádění programu politiky soudržnosti spolufinancovaných ze strukturálních fondů 2007-2013. Domnívá se však, že toto je nový, nová součást politiky sou, soudržnosti, jak byla zvolena v roce 2006. Vítáme skutečnost, že tento přehled se opírá o národní strategické zprávy 27 členských států protože tímto postupem se nám podalo zvýš, podařilo zvýšit eh, odpovědnost a transparentnost na národní úrovni. A také sledujeme nasazení členských států a pokroky na národní úrovni, pokud je o uplatňování národních hlavních směrů. Máme za to, že po globální ekonomické krizi zpráva komise poskytne aktualizované hodnocení dopadu vybraných oblastí v oblasti zaměstnanosti, snižování eh, sociálně rozdílů, a podporu sociálního a rozvojeckého kapitálu. Ekonomický politická situace se dramaticky změnila vzhledem k ekonomické krizi po roce 2008. Ekonomický růst eh, ustal, došlo k omezení zaměstnanosti a nezaměstnanost eh, se zvýšila. Došlo ke snížení investic a došlo také k velké, eh, velkým odchylkám v členských státech. Objevily se tedy nové potřeby a priority a to vše vyžadovalo aby země uplatňovaly v národních strategických plánech komunitární postupy společenství, které by měly směřovat k obnově hospodářství, udržitelnému rozvoji a inovacím. Naše další doporučení je, vítáme dosažený pokrok při realizaci projektů týkajících se pokynů většího počtu a vyšší úrovně pracovních míst. Doporučuje však důrazně, aby se uvolňování prostředků na změnu chudoby, jež je jedním z cílů strategie Evropa 2020, stalo prioritou. Také podotýkáme, že i když vítáme pok- dosažený pokrok v této fázi, nemůžeme získat extenzivní údaje o výsledcích a dopadech, protože to bude dostupné až v roce 2012. Také vyzýváme členské státy, aby snížily nadměrné administrativní základy a odstranili překážky, které brání v dosažení politických cílů v oblasti příspěvku k pracovním příležitostem, boje proti chudobě a rozvoj dovedností. Uznáváme si, že kázeň při vyčlenování zlepšuje uplatňování programu. Udržitelný růst je klíčovou prioritou pro strategii EU 2020. A všechny členské státy musí zamezit prodlení při výběru a uplatňování projektů v budoucnosti. Musí také snížit administrativní zátěž a je třeba z zelenějších a konkurenceschopnějších ekonomik, aby došlo ke zvýšení zaměstnanosti a územní soudržnosti. Také vyzýváme komisi ke zvýšení účinnosti Evropského sociálního fondu, tak, aby evropským občanům zajišťovala přejitosti ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil podmínky pro trvalé udržitelný růst. Jak víme, Evropský sociální fond je velmi důležitým prvkem strategie EU 2020 pro růst a pracovní místa. A proto tomu přisuzujeme velký význam, aby tento fond byl využíván efektivně, aby zvýšila životní úroveň v Evropské unii a také, aby se zlepšila kvalifikace a aby, byla, by byly lepší vyhlídky. Také si myslíme, že ESF je základním nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu vyloučení a nezaměstnanosti a proto vyzýváme komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho finanční nezávislost a pružnost a zjednodušila postupy, následná opatření a jejich kontrolu. Konečně vyzýváme komisi, aby podpořila sledování pokroku posílením rozšířeného využívání klíčových ukazatelů v národních strategických zprávách. Zdůrazně potřebu objasnit úspěchy vnitrostátních politik v souvislosti s vytvářením nových pracovních míst, prosazováním rovných příležitostí a sociálním začlenováním všech zranitelných skupin. Domníváme se, že použití klíčových ukazatelů může přispět k lepšímu sledování pokroku na národní úrovni. Toto stanovisko je, připrav, je připraveno pro pozměňovací návrhy a je tu termín, který je 15. listopadu, takže vítáme vaše pozměňovací návrhy, protože toto stanovisko musí být eh, do 200 znaků a to nám nedává možnost to dále rozvíjet. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji paní Schroeter a paní Figueiredo. Eh, Ještě k té poslední větě, kterou zpravodajka řekla, to je problém a my pomůžeme tomu, aby to stanovisko bylo obsáhlé. Na to se můžete spolehnout. Přesto je třeba vědět, co to je za text komise a proč se s ním zabýváme až teď. Ten text se nezabývá kontrolou operačních programů. Bylo by dobré, kdybychom věděli, kde jsme, ale spíš se věnuje rámcovému dokumentu strukturálních fondů což bylo nutné dodat v roce 2008. I tam bylo spoždění a komise potřebovala věky na to, aby to vyhodnotila. A proto také bychom i tady to měli skritizovat. Je to otázka toho, že ten dokument nemá nic společného s realitou, protože mezi tím už máme úplně jinou situaci a protože zítra bude zpráva o soudržnosti, tam už myslíme dál a pro nás je zajímavé vědět, jak ESF, eh, e jaký dopad měl, jestli dosáhl až na tu spodní rovinu. V zásadě můžeme hodnotit pouze obecné nástroje ESF a říct si, zda byly dobré či ne a zda členské státy tyto nástroje vůbec využily. To je totiž, myslím, centrální otázka, protože většina nástrojů, které jsou v nařízení o ESF, členské státy vůbec nevyužily. Takže ty vynikající možnosti v, té relativně, v tom relativně krátkém nařízení OSF e se nevyužily. Z Německa vím, že mnoho z toho se nevyužilo a proto si myslím, bychom se tomu měli věnovat. Jenom uvedu v krátkosti pár věcí. Pokud jde o rozpočet na gender, to se nedělalo skoro nikde. Komise to ani nekontrolovala. Je tam jedna věta, ano, rámcová strategie bude v operačním programu. Tato věta komisi stačila, aby na to kývla a řekla ano, Eh, já si nevzpomínám, že bych ve vašem dokumentu viděla jedinou kritickou větu a to si myslím, že je to skandální, protože my jsme o to bojovali dlouho. Kladně hodnotím článek 5, který se osvědčil. I to klidně mohla komise vyjádřit jasněji, to pominula. Proč komise například eh, pokud se vůbec nezmínila o globálním příspěvku, globální podpoře. No, neřekla nic o tom, jak to dopadlo, jak se to využilo, přitom máme dobré příklady, není o nich ani slovo. Další odstavec hovoří o tom, že členské státy by měly dělat inovativní projekty, nadnárodní projekty, že na to dostanou peníze. Komise to zase pominula. A jeden z těch ústředních bodů, který zažíváme všichni, když přijedeme do regionů, je to problém, kdy vlastně nevládní organizace na základě toho malého předběžného zafinancování ze strany komise nedokáží podat žádost, protože prostě nemají na to prostředky. Čili tady komise potřebuje dlouhou dobu, aby prostředky vydané zaplatila a celá tato problematika se tady v tématu neobjevuje, i když je rozhodující. A poslední problém, komise říká, že to označování funguje a že ESF je velmi pružný v reakci na krizi, to je pro mě jednoznačný rozpor. A mohu jenom říci, že flexibilita a reakce v době krize, na, k tomu potřebujeme jasné cíle, jasné indikátory, o tom se zpravodajka také zmínila a myslím si, že to bychom měli ještě v textu rozvést. Děkuji. Thank you, Mrs. Figueredo, followed by... Nejdřív paní Figueredo, potom paní Jazlověcka. Muito obrigada. E este é, é um tema muito importante. Děkuji. Tato, toto téma je velice důležité. Jde o to, jakým způsobem mají být využity prostředky, ale také jde o to, jak má vypadat kohezní politika a mm, s tím související programy. Mám několik připomínek, tady již zaznělo, ale existují také programy, například z hlediska rovnocenosti. Tak tyto programy, když jsou dopracovány tak a dokončeny, tak se eh, konstatuje, že by ESF měl být napojen na progres a tak dále. Ale ve skutečnosti je to jinak. Já se domnívám, že tady se vytrácejí eh, různé oblasti. Měli bychom s jednou položit otázku, jak Evropský sociální fond a ostatní strukturální fondy a také kohezní fond, jak by měly být využívány. I z hlediska mm, zohlednění rovnocenosti mužů a žen právě mm, v souvislosti s genderovou perspektivou. Je tady jeden problém, s kterým bojují různé země, zvláště země, které mají slabší ekonomiku, kde finance jsou slabší. A je to problém, s kterým bojují také organizace. Pokud eh, tyto organizace musí bojovat za to, aby vůbec eh, dosáhly na prostředky Evropského sociálního fondu, pak je to skutečně závažný problém. Čím chudší jsou země, tím větší potíže mají z hlediska přístupu k těmto prostředkům. A tím se ta nevyváženost ještě zostřuje místo abychom zajistili sociální a ekonomickou soudržnost, místo aby vznikla tato koheze, tak je to tak, že z důvodu fungování těchto fondů, z důvodu nařízení a uplatňování v zemích, které nemají možnost spolufinancovat a také z důvodu národních kvot, ze všech těchto důvodů ta účinnost, o kterou usilujeme, se míjí účinkem. A nakonec vzniká velká nevyváženost. Ta realita sama vykazuje tuto situaci. A z tohoto důvodu jsem tedy ráda zaznamenala vyhodnocení ze strany komise. A chtěla bych také požádat komisi, aby i nadále analyzovala tuto problematiku, protože ty věci se vyvíjejí velice rychle a mohou mít negativní dopad, takže je nutné, aby se konalo velmi rychle z hlediska jednotlivých kvót a musíme skutečně velmi věcně reagovat. Samozřejmě, že je nutné ještě toto začlenit do stanoviska zpravodajka, již řekla, že tady jsou určitá omezení. Máme možnost také předložit pozměňovací návrhy. Já ostatně také chci k tomu přispět. Možná, že se nám podaří najít nějaké řešení, abychom zlepšili tuto zprávu a abychom se soustředili na některé konkrétní otázky. Paní Jazlovecká, potom paní Gruny. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o mé obecnější poznámky, myslím, že toto stanovisko se ubírá správným směrem. No, sociální fond je dobrým nástrojem v době krize a paní navrhovatelka připomíná pružnost a lepší kontrolu výdajů. To jsou kvalitní aspekty, ale je tu nedostatek, to se týká boje proti chudobě. Domnívám se, že výbor pro zaměstnanost nemůže souhlasit s touto částí textu. Pokud jde o první bod, nutnost hodnotit trh práce. Vazba mezi Evropským sociálním fondem a makroekonomickými dopady může být eh, malá, protože tyto jevy jsou těžko měřitelné. Tento fond má význam, protože přináší dlouhodobé změny. Jde o změny mentality, takže se těžko měří. Myslím, že budoucí zprávy by měly zdůrazňovat eh, protikrizová opatření boj proti chudobě by měl být eh, podle stanoviska prioritou. Já nejsem tohoto názoru. Já si myslím, že tento fond by měl zejména uvádět v život eh, cíle strategie 2020, tedy všechny cíle a nesoustředovat se pouze na boj s chudobou pokud se budeme příliš snažit bojovat s chudobou, můžeme dokonce dosáhnout opačného účinku. Měli bychom spíše zvýšit aktivitu společnosti, eh, podporovat podnikavost a podobně. Pokud jde o bod číslo 5, eh, paní navrhovatelka zmínila úlohu fondu v boji proti sociálnímu vyloučení. Já si myslím, že tento fond by měl hlavně sloužit ke zlepšení kvality pracovního místa. A myslím, že bychom zde se měli také opírat o naše zkušenosti v oblasti politiky soudržnosti. Co se týče finanční samostatnosti tohoto fondu, domnívám se, že nemůžeme souhlasit s oddělením tohoto fondu od politiky soudržnosti. Politika soudržnosti se musí opírat o celou řadu kroků. Už jsme hovořili o komplementaritě, to je významná otázka. Pokud je o bod číslo 6, navrhuje se změna postoje. Musíme nahradit eh, postoj input postojem outcome. Souhlasím paní Gruny. Děkuji, paní předsedkyně. Jako zpravodajka k tomuto ESF mám eh, výrazný zájem o tento text. Neměla jsem ještě čas nad tím pracovat, ale samozřejmě, že předložím pozměňovací návrhy, stejně jako moje kolegyně Danita. Myslím si, že ten text je silně zaměřen na boj proti chudobě, ale existuje spousta dalších věcí, zvláště v souvislosti se strategií 2020. Takže bychom z toho neměli udělat výlučný text o boji proti chudobě. Já se domnívám, že boj proti chudobě znamená sociální inkluzi. To znamená mm, vývoj směrem k zaměstnanosti. Takže jsem chtěla upozornit na cíle těchto programů. Zaměstnanost, je tam spousta, spousta věcí, které by se měly do toho e, začlenit předám naší kolegyni eh, pozměňovací návrhy a již předem jí děkuji za zájem o tyto návrhy. Thank you. Děkuji. Nikdo z komise tu asi není, kdo by chtěl promluvit. Takže prosím, slovo má paní Papadopulo. Děkuji všem kolegům, kteří zde hovořili. Myslím si, že tady zazněly velmi důležité otázky. Souhlasím s paní Švetér, která řekla, že dokumenty nebyly zavčas eh, zaslány. Bylo tady spoždění a to můžeme dokázat Evropské komisi. Vy jste zdůraznila změnu situace od roku 2008. Já sama jsem to uvedla. Došlo k velkým změnám v období 2008-2010. A občané jednotlivých členských států toto prožívají velmi různým způsobem. Některé země využili některých programů, ale jiné nikoliv. A nesmíme to ztrácet se zřetele, když eh, připravujeme národní strategické eh, programy. Musíme přijímat takové priority, které jsou slučitelné s celkovými cíly strategie EU 2020. A tady bych na adresu kolegů řekla následující. Pokud jsme více zdůrazňovali boj proti chudobě, bylo to proto, že v roce 2010 jsme měli právě Evropský rok boje proti chudobě. Byly stanoveny cíle v rámci strategie 2020, větší zaměstnanost, větší účast žen a toto vše bylo zakotveno do zprávy. Před chvílí jsem uvedla, že naše zpráva musí vlastně obsahovat 200 znaků. Nepodařilo se nám tam tedy včlenit všechny aspekty. Z hlediska rozpočtu byla tady iniciativa za německého předsednictví a doufám, že toto bude také převzato dalšími předsednictvími. Gender budgeting, to je velmi důležitá záležitost. A mm, to je aspekt, který nebyl příliš zdůrazňován jednotlivými předsednictvími. A přitom je to důležité, nestačí mít financování rovnocených šancí ve prospěch žen, ale musíme také kontrolovat pokrok, podívat se na to, zda tyto programy byly účinné a jaké tady máme procento úspěšnosti. Co se týče nevládních organizací, Slyšeli jsme, že tyto organizace mm, získávají velmi slabé procento záloh a to je pravda. To brání nevrádním organizacím eh, přežít a sehrávat eh, svoji úlohu. S tím souhlasím. A teď k ukazatelům. Všichni souhlasíme s tím, že je nutné začlenit jednoznačné ukazatele. A co se týče Evropského sociálního fondu, jak to uvedla paní Figueiredo. Ano, my jsme očekávali, že tento fond eh, naplní nedostatky, které byly identifikovány například u programu IQL. A k tomu nedošlo. My jsme doufali, že díky pozměňovacím návrhům se nám podaří zdůraznit nutnost eh, zafinancovat potřeby těch, kteří to nejvíce potřebují. A mezi ty patří nevládní organizace, které jsou aktivní eh, v otázkách eh, rovnocených šancí mužů a žen. Co se týče odkazů na ESF, souhlasím s tím, že ESF musí být flexibilnější a musí lépe využívat zdrojů. Je nutné vypíchnout zaměstnanost a dále je nutné zdůrazňovat také podnikatelského ducha a nutnost realizovat všechny cíle strategie 2020 v rámci programu ESF. Děkuji. Termín pro pozměnce je do 15. listopadu v pravé poledne a skolovat to budeme 2. prosince a to je závěr dnešního jednání. Děkuji vám. Ve Štrasburku se bude konat naše zvláštní schůze, což je určitě radost pro nás všechny 22. listopadu od 7 do půl deváté večer. Takže další štrasburské jednání výboru přímo v pondělí.